Kolegové, zahajuji dnešní zasedání, poslední před letní pauzou. Dnešní zasedání bude na téma boje proti podvodům. Vítám zejména kolegy z národních parlamentů, ze západního Balkánu. Jsme rádi, že jste opět mezi námi. Včera jsme vedli intenzivní debatu a chtěla bych vás přivítat i dnes. Máme na pořadu jednání bod 12, vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Ve vztahu ke spolupráci bude to představovat pan Günther Ettinger. Dobré ráno, paní předsedající, dámy a pánové, europoslanci, europoslankyně, vážení členové dozorčího výboru, vážení kolegové z OLAFu, Vážené dámy a vážení pánové, díky za možnost eh, zde dnes eh, mezi vámi vystoupit a představit vám návrh na změnu nařízení o OLAFu. Na úvod eh, mi dovolte říci, že je to vlastně má poslední funkce respektive, eh, pardon, eh, poslední příležitost eh, pana Aileta vystoupit to veřejně. Děkujeme mu mnohokrát. On sice krátce, ale velice dobře jako jmenovaný hlavní ředitel vedl Olaf. Příští týden se s ním rozloučíme. Nastoupí pan ředitel Itele a řekl bych, že relativně krátké době odvedl pan ředitel skvělou práci. Jak eh, obhajobou našich témat navenek, tak eh, i tím, co já vám dnes smím předložit, tedy návrh reformy nařízení o OLAFu. Za druhé mi dovolte říci, že ten pracovní dokument, který zpracováváte vy, paní předsedkyně, jako zpravodajka, podle mě je velice detailní návrh, který nijak nejde proti našemu návrhu. V mnohem se překrýváme, tedy vy ve vašich návrzích, a my vlastně to samé žádáme. Lišíme se hlavně v otázce ambicí, nebo respektive v tom, co lze očekávat od rady. Já vždy, když jsem v radě, tak využívám příležitost, abych eh, rakouské předsednictví poprosil, vyzval k tomu, aby eh, tu reformu této, eh, tohoto nařízení brali jako prioritní téma. Samozřejmě máme. Jiná důležitá témata je těžké takovouto reformu prosadit v půl roce, nicméně v rámci pokroku je potřeba neodbíhat k jiným tématům. Pro nás je důležité, abychom v rámci toho, toho změněného nařízení se dostali co nejdále ještě před evropskými volbami, tedy ještě před koncem vašeho mandátu. Pokud by to šlo, ideálně by, bychom chtěli dosáhnout i uzavření celé věci v prvním čtení, protože všichni zúčastnění eh, zejména v otázce eh, vymezení kompetencí EPO a OLAFu potřebují právní jistotu. Potřebujeme to v rámci EPO, ale i v rámci stabilního vývoje silného OLAFu silného týmu v OLAFu. Potřebujeme co největší jasnost co do pravomocí a povinností v obou těchto věcech. Takže eh, protože to bude určovat jejich další práci do příštího desetiletí. Když jsme mm, s rozpočtovým výborem začali řešit víceletý finanční rámec pro příští roky, tak i tam vidíme úzkou souvislost. Víceletý finanční rámec má důvěru, nebo to pokračování hodnocených programů, vývoj nových programů v rámci rozpočtového rámce, si zaslouží podporu, pokud eh, rozpočtová kontrola v rámci boje proti zneužívání evropského rozpočtu bude podpořena funkčním zařízením v podobě OLAFu a EPO a bude mít k dispozici potřebné nástroje a kompetence. A proto je reforma nařízení o OLAFu v zásadě také příspěvkem k silnému a výkonnému evropskému rozpočtu v příštím desetiletí. V roce 2017 byla směrnice mm, o boji s podvody, takzvaná směrnice PIF a e, nařízení o Evropském státním zastupitelstvím byly vydány. To byly dva důležité milníky a dnešní návrh na změnu nařízení o OLAFu tento důležitý vývoj dále doplní. Chceme rámec OLAFu modernizovat. A měli bychom to udělat co nejrychleji. Proč potřebujeme co nejrychleji přepracovaný rámec pro OLAF? Říkám eh, co nejrychleji, abych zdůraznil, že komise i OLAF si velice dobře uvědomují, že v našem návrhu se neoptimalizuje všechno, nekoriguje se všechno. Ehm, my jsme hodně zvažovali, já jsem eh, hovořil s panem ředitelem a s jeho předchůdcem celé hodiny a v podstatě jsme přišli na takový dvoukrokový, dvouúrovňový proces – teď, že budeme mít takovou malou novelizaci, která primárně e, půjde tím technickým, technicko-právním směrem, směrem technicko-právní nutnosti, protože EPO je aktuálně v rámci takového, řekněme, čisticího procesu a my musíme přislíbit, že komise v příštím mandátu bezodkladně e, a v návaznosti na váš dokument pak připraví ještě větší novelizaci která pak bude moci proběhnout bez časového tlaku někdy kolem roku 2020-2021. Takže teď potřebujeme takovou tu rychlou záplatu, abychom se přizpůsobili a poté to celé fundamentálně přepracujeme. To budou tedy dvě části naší celkové reformy. Takže v rámci toho rychlého řešení musíme nejprve upravit činnost OLAFu vůči EPO tak, aby docházelo k maximálním synergiím, aby nedocházelo k nejasnostem co do operačních úkolů. Toto je e, taková, řekněme, e, posvátná půda, protože to nařízení o OLAFu má vstoupit eh, v platnost ještě před EPO, protože EPO nastoupí v činnost někdy kolem roku 2020. A za druhé, potřebujeme tuto novelizaci také v rámci toho, že chceme silný a výkonný OLAF, který bude schopen provádět svou činnost na ochranu finančních zájmů EU, že bude mít takový mandát, který ho odliší od eh, toho Evropského státního zastupitelství a naopak se budou vzájemně doplňovat. A tím pádem ten právní rámec musí vycházet eh, z naší evaluace, eh, což byl také velice, velice důležitý dokument, který jsme vypracovali a musí na ní dále stavět. V rámci e, zájmu komise chceme předložit takový návrh, který e, bude k dispozici ještě předtím, než, e, vstou, než začne působit EPO. A teď tedy k obou částem toho návrhu. Nejprve tedy spolupráce OLAFu EPO a pak za druhé navýšení výkonnosti vyšetřování v rámci OLAFu, tedy OLAF a EPO. My považujeme zřízení Evropského státního zastupitelství za naprosto zásadní historický krok v rámci boje proti podvodům na evropské úrovni. Každopádně zřízení Evropského státního zastupitelství nesmí v žádném případě roli OLAFu omezovat. Nesmí zde docházet k žádnému znejštění OLAFu co do jejich operačních kompetencí. OLAF musí být silný, musí zůstat silný a plně funkční. Přičemž trestně právní nasazení státního, evropského státního zastupitelství musí OLAF doplňovat. OLAF bude ve všech členských státech eh, bude provádět svůj mandát eh, i nadále v rámci jaksi nepodvodných, ale ne, ne, neregulérních činností. Bude to v rámci EU 27, všude tam, kde dochází k jaksi nepravidelnostem, které ale nejsou podvody. Evropské státní zastupitelství pak bude zodpovědné za administrativní nepravidel, eh, nebude zodpovědné za administrativní nepravidelnosti Eh, aby se to zpřehlednilo, v roce 2016 eh, jsme měli eh, zhruba 93% všech nepravidelností nepodvodného rázu, to znamená nespadly do trestního práva. Šlo tam o nějaký finanční rozsah nějaké 2,6 miliardy euro. Za druhé, OLAF bude své vyšetřování provádět v těch členských státech, které se neúčastní EPO. Ehm, e A to bez změny, bez jakéhokoliv zastínění, zcela bez přerušení. Za třetí, v případě trestně právního podvodu, kdy Mm, v členských státech, které se účastní EPO, tak EPO s OLAFem budou spolupracovat, budou se vzájemně posilovat. A to v rámci vždy příslušného mandátu. Co se týká modernizace činnosti OLAFu, náš návrh obsahuje nové doložky pro určité klíčové oblasti. Máme například doložky ohledně výměny informací, Eh, to bude zásadní prvek našich vztahů, tedy mezi OLAFem a EPO. budou si vyměňovat zdroje informací a budou velice široce spolupracovat, aby zajistili co nejlepší postup. Ten bude moc mít, moc být trestně právní nebo čistě správní, anebo může mít zastoupeny oba aspekty. Samozřejmě sázíme také na dobrou vůli šéfů obou institucí, eh, která se bude muset v prvních letech ukázat a teprve se ukáže, jakým způsobem bude možné spolupracovat a co nejkoherentněji pokračovat v práci. Jedním z klíčových prvků tohoto systému je závazek OLAFu státnímu zastupitelství hlásit bezodkladně fakta, na jejichž základě státní zastupitelství bude moci spustit své vyšetřování. OLAF by podle mého přesvědčení se měl stát jaksi hlavním informačním zdrojem pro EPO. V rámci našeho návrhu jsme zaujali, řekli bychom, vyvážený přístup, tedy mezi jasnou povinností co nejdříve vše, všestranně všechny informovat a v určitých případech, jak to bude nutné, zajistit také eh, nejprve verifikaci určitých informací. Evropské státní zastupitelství by mělo dostávat informace co nejdříve. Nicméně ty informace musí mít dostatečně vysokou kvalitu. Nesmí to být pouze zkazky a informace z druhé ruky. Abychom se vyhnuli duplicitě práce a zároveň abychom maximalizovali komplementaritu mezi OLAFem a EPO. Naše reforma předpokládá takové doložky, které se zaměří na um, akceschopnost OLAFu. Například jedno ze zásad, jeden ze zásadních bodů v rámci vyšetřování OLAFu v účastnících se členských státech musí dávat eh, možnost usnad, usnadnění zpětného získání majetku a e, zajistit tak, že EU nebude finančně poškozována. Náš návrh eh, obsahuje doložky o zamezování duplicity a o doplňování činností, kde to bude nutné. Například, co se týká eh, správního správní spolupráce, která musí probíhat co nejrychleji. Například, když hrozí eh, vysoké eh, škody na vysokých částkách nebo třeba hrozí promlčení. Další velice důležitý prvek v rámci těch změn spolupráce s EPO je ze strany OLAFu podpora pro EPO v rámci vyšetřování EPO. Takže když EPO zaklepe na dveře u Olafu a bude chtít od Olafu nějaké informace. V rámci nařízení o EPO jsme e, ta, ty doložky zrcadlili, jinými slovy, e, znění v, e, v e, nařízení EPO přesně najdete v nařízení o OLAFu. Tím pádem OLAF bude mít možnost podporovat EPO svými odbornými znalostmi. Paní předsedkyně Gresle ve svém dokumentu eh, vypichuje rozdíly mezi oběma mandáty a zdůrazňuje, že obě instituce se mají doplňovat. Eh, to si žádá eh, jasné vymezení mandátu, než tedy se na tom úplně shodneme. Bez ohledu na spolupráci EPO a OLAF bude OLAF i nadále mít vlastní mandát? který bude muset naplňovat. Náš návrh cílí na to, abychom zajistili, že e, tato práce bude probíhat co nejefektivněji. E, komplexní přepracování právního rámce pro OLAF by bylo aktuálně urychlené, protože, e, jak říkáme, by to stížilo ten krátkodobý reformní proces a celou tu reformu by to stížilo. Vím, že z vaší strany, vážení poslanci a poslankyně, přišly určité velice komplexní změny. Komise eh, pak identifikovala další oblasti, které by, byly nutné, které by bylo nutné reformovat. Ale podle mě to je až příliš ambiciozní a proto tady máme ten dvoufázový přístup. V rámci té první fáze jsme se rozhodli pouze pro určité omezené změny, které však účinnost vyšetřovací práce OLAFu už teď efektivně zvýší. Koherentnost činnosti OLAFu v rámci celé EU hraje v, těchto, eh, hraje v této reformě ne nevýznamnou roli. Nesmíme si dovolit, eh, že takováto evropská konstrukce by v členských, členských státech mohla provádět svůj mandát za různících se podmínek. A v takovém případě tedy členský stát od členského státu by nebylo jasné, jakou roli vlastně má OLAF a my bychom chtěli tím pádem jeho funkci harmonizovat. Ehm, co se týk, eh, rád bych vyjmenoval například kontroly eh, v, přímo na místě, v terénu, což, jsou, co, což je nejdůležitější nástroj OLAFu náš návrh eh, přesně říká, že OLAF bude vyšetřovat ve všech členských státech jednotně a já bych na tomto místě rád podotkl také to, že koordinační orgány musí dostávat podporu a OLAF musí mít podporu koordinačních orgánů ze strany členských států, ať už ze strany národních nebo regionálních orgánů. Mit unserem Vorschlag Naším návrhem se zpřesňuje eh, naše sada nástrojů, eh, zejména pro eh, boj proti podvodům v oblasti DPH. A pokud vím, také ve vašem pracovním dokumentu toto byl důležitý bod. Já bych chtěl krátce se vyjádřit k určitým dalším návrhům. Eh, paní Gressle ve svém dokumentu žádá eh, procesní garanci a vím, že tomu přikládá hodně velký význam. Eh, my jsme využili této příležitosti, abychom proces kontroly na místě přepracovali tak, abychom tuto garanci posílili. Na druhé straně zase nechceme tedy měnit Eh, předpis číslo 17. Ale my máme také chartu základních práv Evropské unie a to pro nás je dostatečný standard a dostatečná záruka základních práv. Je třeba také uvědomit, že eh, správní eh, kontroly se kon, mají na základě administrativních eh, řízení, nikoli trestních. Eh, nechtěli bychom eh, fragmentovat právní rámec a chceme tedy konsolidovat nařízení 883. Ehm, my skutečně víme, že existují určité koordinační problémy mezi jednotlivými eh, akty OLAFu, poněvadž je to dáno i historickým, historickým vývojem. A na to se chceme zaměřit. Úplná konsolidace, která podle mě je eh, důležitá a žádoucí, eh, pravděpodobně se nevejde do toho rámce, který máme, to znamená do poloviny příštího roku. A to znamená, e, že bude těžištěm druhého stupně procesů probíhající v komisi. E, zde, ale i v jiných případech správně poukazujete, že je třeba dosáhnout zlepšení. E, my tady navrhujeme pragmatický postup a to podle mého názoru je slučitelné eh, s tím, co očekáváte. Závěrem bych řekl, že OLAF se musí stát eh, blízký a spolehlivý partner eh, státního zastupitelství. Nikoli pomocný orgán, ale rovnocenný partner. Proto potřebujeme jasná pravidla pro kooperaci a e, sta, sice stanovit je dříve, než Evropské státní zastupitelství se ujme své funkce. A myslím, že toto je naléhavé a je to naléhavé i pro parlament. Já to tež přednesu v radě za hodinou. Já tedy spolehám na vaše odborné spolupůsobení a doufám, že do jara příštího roku bude jasno o tom, jak bude vypadat OLAF a také EPO eh, v roce 2020 a později. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, za představení právního základu. Eh, vy jste už dnes eh, poukázal na to, co nás spojuje a to, co nás rozděluje. Ano, Eh, zazněla tady eh, eh, také, také chvála a jak si ne, ne všichni tady jsou, poněvadž kvůli tady na to. Já osobně jako zpravodajka bych vám chtěla nyní odpovědět, respektive reagovat v několika bodech. Myslím, že teď máme právě příležitost zabývat se mandáty EPO, to je myslím jasnější, ale zejména OLAFu, aby bylo více jasno. Ano, e, OLAF provádí administrativní řízení a nemůže trvat situace, kdy e, případy, které jsou pravděpodobně trestní povahy, se řeší jako e, přestupky správní. To de facto ovlivňuje procesní práva eh, účastněných stran a další eh, záležitosti, respektování dalších eh, práv. Myslím, že také je třeba zabránit duplicitě práce mezi OLAFem a EPO a to není tak jednoduché, jak tedy vyplývá z toho návrhu komise. Myslím, že je třeba, abychom zabránili od začátku eh, dlouhým a vleklým kompetenčním sporům mezi EPO a OLAFem. EPO je na evropské úrovni eh, velice zajímavý orgán. De facto je to eh, první orgán, který bude, muset, bude moci rozhodovat o své činnosti a bude mít také příslušné pravomoce. Proto je důležité, aby EPO bylo co nejsilnější. Eh, jedna věc je důležitá, EPO eh, nebude fungovat, pokud je eh, blokováno. A my tedy skutečně toto musíme odblokovat, aby vlastně nemuseli vymýšlet jiné orgány, které části jeho kompetencí budou přebírat je třeba také zajistit to, aby EPO fungovalo tak, jak se patří. Takže ta otázka možného obcházání eh, blokád EPO pomocí jiných kompetencí, eh, myslím, že nepomáhá. Eh, zásadou musí být to, jestliže se EPO rozhodne, že nějaký Eh, případ eh, rozšíří, pak tedy, o, tedy otevře, pak tedy Olaf eh, jednoduše prostě bude muset se tím zabývat. Dále v návrhu komisi máme lhůtu deseti dnů na odpovídat na dotazy zhora. To bude velice obtížné, tedy dát to za povinnost OLAFu, a nevím, jestli tady nebudeme muset eh, to trošku upravit. Eh, také se domnívám, že eh, potřebujeme také automatický kontrolní mechanismus a doplňující, doplňující vyšetřování. Máme tady také stanovenou lhůtu a e, de facto spolu s dalšími věcmi. E, to znamená, e, že EPO je také tlačeno do role, kterou jsme si nepřáli. EPO by muselo třeba rozpory podrobně, respektive nesouhlas podrobně zdůvodňovat. A já jsem tady proto, aby ta 30-denní lhůta byla rozšířena, poněvadž 30 dnů v podstatě je málo. Eh, ty věci, které v podstatě není schopen zvládat OLAF, bychom neměli automaticky přihazovat na EPO. Eh, pak je tady návrh eh, přístup ke údajům z konta. Ten návrh, myslím, jde hodně daleko. Myslím, že tady budeme potřebovat právní konzultaci. Já se domnívám, že otázka administrativních vyšetřování ve spojení s možností administrativního vyšetřování v členské zemi, že to je třeba vyjasnit také. E, dále potřebujeme zlepšit přístup k informacím e, v členských zemích, e, přístup bez před, přes předchozí ohlášení a okamžitě, to je taky slabina. Já už jsem v té poslední revizi OLAFu eh, jednala a trvalo to sedm let. Eh, tady máme mít eh, údajně krátké nařízení o OLAFu, no tak já myslím, že to taky poběží pomalu a sice proto, že rada postupuje pomalu a de facto je to tím, že rada se o to, co se děje v Bruselu, moc nezajímá, rozdíl od nás a zajímají je spíše domácí záležitosti. Také máme tady eh, kritiku eh, na Election and Review Unit, tam prý není dostatečná transparentnost a také je, může docházet eh, k omezení procesních práv. Tady musíme zajistit to, aby informace byly bezprostředně dávány, tedy postupovány EPO. Eh, to, co je důležité podle EPO, to by skutečně mohlo vést problémům také eh, ve směrnici. Či otázka je, jak na příště přistupovat tedy k těm eh, mezním hodnotám. Čili opět, je to opět vztah k národním orgánům a mm, pak otázka, jak Eh, naložit s kriminálními skutky, eh, které spadnou pod mezní hodnoty, pod právě hodnoty EPO. Eh, pak tady máme vyšetřování, to je pořád ještě takové nejasné, tady potřebujeme vnést také do toho právní jistotu. Potřebujeme mechanismy, Eh, které eh, by vedly k zneužívání nebo eh, vyvíjení zbytečného tlaku, nepřiměřeného tlaku na ředitele a generální tajemníka. A také otázka je řízení vůči komisařům. To je tedy poněkud nejasné a e, bylo by důležité to e, vyjasnit tedy z toho hlediska, e, kdy se vlastně má nějaké vyšetřování otevřít, zejména v případě, když generální tajemník je proti. To také podle toho dohledového výboru existuje tedy řešení, existuje tedy asi přes 40 případů, kterých se ho týká. Dále, pokud se týče vyšetřování v eh, členských eh, zemích, eh, tak tady máme slabiny, poněvadž národní orgány mm, tady mm, spolupráce s nimi prostě nefunguje z nějakých důvodů. Tím, že se vytváří EPO a možnost také expertízy trestně právní, by mělo tyto problémy vyřešit. Já, pane komisaři, jsem znepokojená, poněvadž zatím jsme neviděli žádnou studii o správních vyšetřováních v členských zemích a nevíme, co se, za, co se tam může a co se nemůže. Čili bylo by dobré, kdyby OLAF eh, byl trošku lépe propojen eh, v členskými zeměmi. Eh, já OLAF sleduju už 14 let od té doby, co jsem Eh, tedy členkou tohoto výboru. Myslím, že je to velice dlouho, ale je třeba říci, že ty nedostatky, které jsou zde zjevné, eh, musíme, musíme tedy se jimi zabývat a nesmíme to nechat eh, opět uplynout. Já doufám, že hm, Olaf toto využije k tomu, aby posílil své kompetence v smyslu zpětného vymáhání nesprávně a podvodně vyplacených popla- eh, částek, čili eh, skutečně eh, je třeba říct, že v současné době to vymáhání, ta realizace je na tom velmi špatně a možná bych vás poprosila, pane komisaři, kdybyste se zaměřil na to, proč se nám nedaří získávat zpět peníze tak, jak to doporučuje OLAF. My jsme viděli tohleto ve zprávě OLAFu, Ehm, možná, že se to netýká těch nejnovějších případů, ale eh, komisi se v podstatě nepodařilo získat zpátky ze strukturálních fondů jediné euro, které bylo neoprávněně vyplaceno. A to je zásadní problém. Problém, který eh, je třeba konečně taky řešit. Eh, dále ty procesní práva, Toto je slabina. Eh, v Evropě zaznívá mnoho kritiky, eh, také eh, pokud se týče obhajování. No, já nevím, jestli můžeme čekat až na druhou revizi tady s tímto problémem. Já znám mnoho lidí, jejichž existence byla zničena a opravdu jestliže těm lidem mám teď říct, no teď se nedá nic dělat, musíte ještě dva, tři roky počkat, tak to opravdu eh, eh, se mi nelíbí. Čili já myslím, že tady je třeba eh, skutečně ještě předat. Ale bohužel v radě je opravdu nedostatečný zájem o to, aby se docílilo pokroku. My bychom byli rádi, aby ten eh, dohledový výbor měl pravidelně přístup ke zprávám OLAFu, eh, také eh, aby se rigorózně vyšetřovalo v českých zemích. Pokud se týče jejich procesních a základních práv, komise sama navrhla úředníka nebo nějakého garantora právě Eh, který bude dohlížet na eh, dodržování těchto práv, což by znamenalo také více personálu. Eh, dva ze tří návrhů komise opět stáhla, poněvadž je to samozřejmě obtížné. Jestli to vyřeší teď, tak to nevím, ale každopádně stálo by to aspoň za pokus. Dále tady máme garanci garanci eh, právního základu. Eh, máme celkem dva, možná tři právní základy, ze kterých se může vycházet eh, v českých zemích a teď přicházíme s čtvrtou, čtvrtým právním základem, takže ten problém je ještě horší. Tu otázku fragmentace musíme řešit, alespoň se pokusit o řešení způsobem integrace do předpisů, do příruček a podobně to taky samozřejmě navrhneme a já si myslím, že toto je skutečně velice důležité eh, pro procesní práva. Ano, já jsem hovořila hodně dlouho, pan komisař musí ještě do rady a teď dám slovo panu Stě- sínovému zpravodaji Konovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři, za představení návrhu komise a váš výklad. Já vás chci podpořit v jednom bodě, a sice v případě, že bychom, že bychom eh, měli usilovat o to, eh, aby harmonogram byl přiměřený, tak aby EPO skutečně začalo pracovat eh, od roku 2020. Problémy, které zde zmínila paní předsedkyně, také vnímám, ale Eh, domnívám se, že tady jde o hluboké kontroverzní změny a v této chvíli eh, musíme zvážit, eh, jestli se do toho pustíme najednou, anebo to přetavíme v dvoustupňový proces, aby EPO skutečně mohlo začít bez prodlevy to, co se navrhuje eh, v oblasti DPH ze strany komise, abychom dospěli eh, k lepší evropské a interdisciplinární kooperaci, to také eh, podporuji a prosil bych pana komisaře, aby to v radě dneska zmínil, poněvadž skutečně ta ochota mezi členskými zeměmi není veliká. Ochota Eh, používat ty informace od OLAFu eh, tak, aby eh, to garantovalo úspěch a aby to vedlo k vrácení prostředků. Čili já myslím, že tady skutečně je co zlepšovat. V této souvislosti mám několik otázek. Paní předsedkyně, jak vy si představujete harmonogram Eh, abychom mohli provést opravdu velký rozsah změn. A pane komisaři, eh, jestliže EPO má začít fungovat eh, v polovině nebo ke konci roku 2020, kdy musí být schválen příslušný text parlamentu. A konkrétně, jak by spolupráce mezi OLAFem a EPO měla vypadat, aby měl představu protože EPO e, nemá žádné, nebo nebude mít žádné vyšetřovací orgány, jak bychom si to představovali. A jak si to tedy představujeme, e, když bude nějaký případ, e, kde vyšetřují národní orgány, které tedy u EPO, tedy v české země, které jsou součástí EPO a které nejsou. Takže já vám děkuji předem za, spolu, za odpovědi a těším se na spolupráci. Pan kolega Kins. Děkuji, paní předsed, předsedající, pane komisaři. Přepracování nařízení OLAF je naléhavá záležitost. Je to pro nás šance i riziko. Podle mě je situace taková, že občan příliš eh, Eh, nechápe fungování OLAFu a je to proto, že vlastně neví, že OLAF eh, je příslušný pouze pro vyšetřování administrativních eh, přestupků, takže občan bývá zklamán. A toto nařízení nyní je šancí Eh, jasně říci občanovi, k čemu je eh, OLAF a k čemu je EPO. Proto myslím, že to nařízení nejenom eh, musíme přepracovat, ale zrovna tak důležité je zahájit účelový nebo účelný komunikační proces. My víme, že jsme v období potíží a že evropský projekt se určitě nevyvíjí tak, jak bychom si přáli. A aby občané nebyli ještě více zklamáni, je třeba jim dát jasně najevo, co mohou očekávat a co ne. Občané v současné době směšují eh, to, eh, že tedy jaksi eh, Olaf nemá žádné pravomoci státního zastupitelství, a jestliže tedy hovoří, o, hovoří se o nějakých eh, nedostacích, eh, dokonce podvodech, kriminálních činech a nic se neděje. Takže to je samozřejmě matoucí. Cíle, které souvisí s touto novelou, ty jsou jasné. Tady mm, na to eh, k tomu tedy nechci nic dodávat. A to, že to má být dvoustupňový proces, tak to, myslím, má smysl vzhledem k krátkosti času zbývající do konce našeho mandátu, ale už teď by mělo být jasné, kterým směrem se to má vyvíjet. A tady mám otázku. V současné době to vypadá, jakože je všechno jasné. Olaf zůstane jako náš rovnocený partner, ne, jako rovnocený partner EPO. No a vytvoříme tedy EPO. A pro občana pokud to eh, opravdu dobře neprokomunikujeme, kdo má jaké pravomoce, tak pro občany to bude znamenat, že zase vzniká další úřad, že v Bruselu jich pořád asi mají málo, tak vytvářejí další a jinak občan vůbec nebude vědět, eh, co to může očekávat. Proto je zásadní dát jasně najevo, že nejde pouze o nový úřad s novými úkoly, kterou nutně potřebujeme, ale také, že je třeba, aby spolupracovaly členské země. Proto pro mě z toho vyplývá otázka, eh, jakmile bude eh, ta druhá fáze, jestli bychom neměli, jestli je tedy dobré mít dva úřady EPO a OLAF a nebo jestli už teď bychom neměli začít eh, na jejich slučování, protože v mnohých členských zemích eh, to všechno bývá často v jedněch eh, rukou. Třeba v Německu také máme státní zastupitelství, které vykonávají i úlohy OLAFu. V podstatě občan nechápe, že OLAF vede spoustu vyšetřování a výsledkem není nic. V podstatě jak to, že se zpátky, nebo eh, prohlašuje se, že je třeba vymáhat peníze zpátky, ale ve skutečnosti se to nikdy neděje. A pokud to tak bude pokračovat, tak eh, frustraci občanů eh, jak si nerozptýlíme, naopak eh, k ní ještě přidáme a nahráme populistům, kteří chtějí evropský projekt spíše rozložit. Takže já si myslím, že tato novela může mít velký pozitivní vliv, pokud ovšem se to provede správně. Je třeba také respektovat práva jednotlivce a nestačí tedy jenom mít dobré úmysly a přitom nechat e, práva jedinců stranou. E, pokud se týče harmonogramu, tak tady už snad bylo řečeno vše. Eh, když slyším, co nám tady říká paní předsedkyně o eh, tom, jak to tady, co se tady stalo a nestalo za 14 let, eh, tak já, který jsem tady od začátku roku pouze v tomto výboru, tak opravdu mé šediny mi vstávají na hlavě. Ale myslím, že je tady eh, úmysl správný a pozitivní, ale je tady eh, jak spousta šancí, tak spousta rizik. Děkuji a nyní po stínových zpravodajích ještě dva kolegové a prosila bych, eh, omezte se na dvě minuty každý, paní kolegyně Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za prezentaci a také za pracovní dokument který eh, ukazuje, že se tedy blíží eh, ten historický den, kdy konečně budeme moci řešit eh, to, na co tento výbor dlouho poukazuje. Také bych chtěla říci, že ale mám obavu, že, ne, že se nevyužila dostatečně příležitost při přeskumu nařízení o OLAF v době, kdy potřebujeme posílit tento úřad. Vzniká úřad Evropského veřejného žalobce a potřebujeme, aby tyto úřady pracovaly bez velkých překážek. Pan Ettinger hovořil o plnoprávném spolehlivém partnerovi a proto bych chtěla, aby nám jasně řekl, zda komise eh, jasně vymezí hierarchii mezi těmito dvěma úřady, protože pokud od začátku budou vznikat nějaké šedé zóny, když nebude eh, nikdo vědět, kdo má dělat co, tak potom mohou být eh, kompetenční spory o různé úkoly a pak třeba ty úkoly nikdo nerealizuje, což by bylo problematické. Takže bych byla ráda, kdybychom posílili a jasně vymezili administrativní eh, úkoly co možná nejdetailněji, aby bylo jasné, jaká je hierarchie, který úřad dělá co, protože jinak tady vzniknou ty eh, šedé zóny. Eh, paní zpravodajka už eh, také mluvila o procesních zárukách, ten slavný manuál, kterého jsme nikdy nedosáhli. Je třeba skutečně jasně vymezit právní základ aby nedocházelo k situacím, eh, které jsme zaznamenali a kdy nezávislost OLAFu byla spochybněna. A nevím, jak u toho úřadu by to s těmi zárukami mohlo být. Já bych byla ráda, aby se eh, posílily a vylepšily činnosti eh, dozorčího výboru. Ještě tady dnes budeme mít pana Moldera, který nám bude prezentovat informace. A tento dozorčí výbor eh, by si zasloužil posílit, aby mohl skutečně střežit tyto procesní záruky a nezávislost OLAFu. Děkuji. Pan Salafranka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci říci, že pochopitelně se jedná o velice složité téma. Vstup eh, úřadu Evropského veřejného žalobce v platnost nám otevírá příležitost vyřešit eh, rozptýlený legislativní rámec a nedostatky, které byly zaznamenány ve fungování OLAFu Eh, tato situace je také zvláště vhodnou příležitostí pro řešení problémů, které leží na stole. V této souvislosti, paní předsedkyně, myslím, je jeden důležitý údaj, a sice jakou povahu by OLAF měl mít. Eh, v pracovním dokumentu je to dobře vysvětleno. Pokud to má být autonomní úřad, který bude pověřen administrativním šetřením, Eh, všeho, co může poškozovat finanční zájmy Unie, Unie a nebo zda chceme, aby OLAF fungoval jako takový přívažek eh, úřadu Evropského veřejného žalobce. A Tady jsou eh, nevyřešené otázky interních a externích vyšetřování, spolupráce s členskými státy, eh, záruk pro vyšetřované. To všechno se v tomto postupu musí vyřešit. Myslím si, že to je skvělá příležitost. Pracovní dokument nastínuje všechny možné cesty a, a aspekty, ke kterým se musíme vyjádřit spolu s dalšími legislativními subjekty EU a myslím si, že to je příležitost pro uspořádání celé situace a jasné, pro jasné vymezení kompetencí mezi oběma orgány. Musíme zabránit eh, zdvojování práce, aby se něco neopakovalo nebo aby neprobíhaly kompetenční spory, těch už máme v EU dost toto je skutečně příležitost eh, velice jasně definovat, eh, jak by tyto eh, orgány měly napomáhat vyšetřování v oblasti trestné činnosti, v oblasti administrativní na obhajobu zájmu EU. Mě zajímá také ta problematika času. Budeme se muset nějak vyjádřit k návrhům, které nám předkládá komise a vyjasnit si tedy diskusi o povaze orgánu, o něž se diskutuje a o legislativním návrhu, který nám prezentovala komise. Děkuji. A komisář, Tak, pane komisaři, máte slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát za velice věcné a e, jasné komentáře a také za vaše očekávání. V otázce eh, ohraničení kompetencí bude potřeba přeskoumat, jak zabráníme sporům nebo nejasnostem co do kompetencí do budoucna. Jasné je, že co do EPO, tak tady se dostáváme do oblasti národní regionální, tak, jak to při zakládání Evropské unie nebylo vůbec předjímáno. Takže nemáme tady precedens. EU byla založena s komisí, pak později s parlamentem a samozřejmě také s radou. Nicméně nějaké takovéto postupy neměly probíhat na straně evropských úředníků. Takže bylo to tam poměrně jasně dáno, tady máme přímé platby pro zemědělce, bylo jasné, kdo co dostane a pak jsme měli kohezní politiku se sdíleným, se sdílen, sdíleným managementem, přičemž tam byly ve hře právě rada, to znamená členské státy, jejich ministerstva, jejich regiony. A v zásadě tehdy na naší straně všechno řešil jenom nějaký sekretariát. A proto e, mají členské státy také raději směrnice a ne nařízení, e, protože si oni určují, kdy co, kdy co implementují a jak. V posledních letech se však objevují stále více nařízení a objevují se nové pravomoci Evropské unie jako takové. A v moderním rozpočtu máme programy, které spravujeme přímo my, například nástroj na propojení Evropy. Tam rozhodujeme o prioritách my, nebo Rail Baltica, nebo eh, Brennerský tunel eh, a podobné věci. To určujeme my. U Junkrova plánu to dělá EIB. Takže v posledních letech jsme dosáhli toho, že EU se dostává blíže k projektům, blíže k příjemcům a buduje si zkrátka bližší vztah. Zatím eh, jsme v rámci boje proti nepravidelnostem a proti podvodům, eh, když šlo například o projekty mimo eh, Brusel, tak jsme byli odkázáni plně na konstruktivní spolupráci národních a místních orgánů. Interně mezi tady úředníky, kde došlo k podvodu, to znamená v disciplinárních věcech, tam jsme byli zodpovědními, ale když šlo o podvod na penězích třeba u výzkumných projektů nebo u kohezních projektů nebo infrastrukturních projektů mimo Brusel, tak jsme byli odkázáni na konstruktivní spolupráci tamních orgánů, jinými slovy na státní zastupitelství a další. a nějakých těch 28 členských států a nějakých 208 regionů je jasné, že nebylo na stejné úrovni co do kvality a konstruktivnosti. Když máte 28 eh, členů čehokoliv, tak všichni na tom nebudou stejně, to je jasné. Někteří budou lepší v tom, jiní zase v onom. Ale eh, není to tak, že by byli všichni lepší v jedné konkrétní věci. Takže já bych oběma španělským kolegům, tedy kromě těch dvou Španělů, hovořili pouze Němci, což je také zajímavé. Ono, konec konců, fotbal nám ukázal, že eh, když by se všechno nechalo na Německu, tak to také nedopadne úplně nejlépe. Takže bude potřeba se dále zaměřit na rozvoj správní kompetence, která bude odpovídat našim pravidlům. Samozřejmě vždy budeme mít staré i, členské, eh, i nové členské státy, ne vždy se budou všichni eh, chovat konstruktivně, ne vždycky budou osvětlovat možné podvody, někdy se budou snažit je i zakrývat. Přesto v rámci filozofie my sázíme na spolupráci EPO OLAF. A tím pádem nám nejde o jasné stoprocentní oddělení obou dvou. Ehm, nechceme je ani úplně propojit. Zkrátka, ukáže to praxe. Něco budou muset dělat eh, státní zastupitelství, něco budou muset dělat operační jednotky, něco budou dělat, eh, něco bude dělat Olaf, takže já bych rád eh, pro své nástupce řekl, že komise za dva, za tři roky bude přeskoumávat operační schopnosti, aby bylo jasné, zda je potřeba více věci oddělit, a nebo zda je možné nastolit jakousi flexibilní spolupráci. Šedé zóny a přesahy, ty jsou všude. Já znám dost šedých zón mezi jednotlivými generálními ředitelstvími eh, v komisi. Například, když eh, digitální komisař byl v něčem rychlejší než průmyslová komisařka, nebo naopak, no tak byla vždycky otázka, jde, je třeba otázka digitálního hospodářství tady nebo tam. A eh, podobně to funguje všude. Takže já jsem zažil už mnoho interních debat, například když přišel eh, návrh komise třeba zde v parlamentu, který výbor v parlamentu je ten hlavní, který není bude dělat třeba něco výbor pro právní záležitosti nebo výbor pro rozpočtovou kontrolu, případně bude to environmentální výbor nebo průmyslový výbor. Ani to není občas jasné, takže Konec konců my všichni, eh, nikdo z nás není včerejší, takže bych řekl, že eh, nějaké budoucí otázky o kompetencích, které přijdou v roce 2022 nebo 2025, dnes nemůžeme žádným článkem na 100% ošetřit. Jinými slovy, budeme sázet na konstruktivní spolupráci a připravenost obou služeb. Budeme předpokládat jejich spolupráci a přesto jim umožníme oddělení činnosti. V rámci mého portfolia mi jde také o stabilizaci OLAFu. OLAF by ze strany EPO neměl být poškozován ani personálně, co do eh, toho předávání pracovních míst, eh, což eh, probíhá v rámci, řekl bych, velice spravedlivého balíčku, ani z finančního hlediska a ani z právního hlediska, tím pádem z odborného hlediska. V rámci této novelizace eh, nebudeme měnit nařízení o EPO. Jinými slovy, to, co stojí tam, nelze měnit změnou nařízení o OLAFu. To je snad jasné. Takže eh, nařízení EPO bereme tak, jak je. Jinými slovy, se všemi silnými a s těmi několika slabými stránkami. Rád bych vás poprosil, zejména teď, když bude přicházet nový generální ředitel a viděli jsme, jak ehm, prozatímní generální ředitel v rámci své činnosti udělal co nejlepší. Prosím, dejte novému eh, generálnímu řediteli Olafu dost manipulačního prostoru. Eh, jaké případy bude řešit, jaké případy nebude řešit, v, v, v jakých případech půjde jak daleko a jakým způsobem bude mít věci pod kontrolou. Samozřejmě kontrola jeho jako generálního ředitele je nutná, ale on je generální ředitel. Nejedná se pouze o jakéhosi tajemníka. V zásadě mezi EPO a OLAFem máme ve věci trestního práva a ochrany majetku e, máme dva velké cíle. Jinými slovy, trestní právo bude u EPO, ochrana majetku je primárně u OLAFu. Kritizovali jste, že máte velice málo informací o zpětném získávání peněz. OLAF a to, co, o čem vás OLAF informuje, eh, představuje jaksi předběžnou práci a doporučení. Zpětné získání peněz to není otázka pro OLAF. OLAF není žádný soudní exekutor, to dělají pak generální ředitelství komise. OLAF může přeskoumávat, zda je kvóta tam nebo onde, taková nebo onaká, ale eh, DG eh, výzkum, vývoj, DG Regio, DG Buč, to jsou pak ty orgány, které na základě doporučení OLAFu jsou zodpovědné za zpětné získání prostředků a za eh, reflektování příslušné míry chybovosti. Takže eh, to je jejich úkol. Hovořili jste o té 30-denní lhůtě. Ona to není žádná vylučovací lhůta. EPO má po 30 dnech říci, ano, zasáhneme, ale EPO může i později korigovat eh, své vztahy s Olafem, své pracovní vztahy s Olafem. Jinými slovy, toto je lhůta pouze pro první kvalifikované eh, stanovisko. Není to žádná jaksi vypršecí lhůta nebo něco takového. I po 30 dnech máme jiné procesní možnosti co do rozhodnutí EPO. Ty možnosti tam stále jsou. Na závěr mi dovolte navrhnout dvě věci. Mě by docela zajímalo, kdyby ještě před koncem mandátu váš parlament mohl sestavit nějaký seznam nedostatků nebo nápadů na reformu. Kdyby řekl, že komise se k časovému okamžitu, k okamžiku X, třeba já nevím, do jednoho, do 12 měsíců po, no, po nastoupení nové komise, že začne podnikat eh, kroky k předložení té druhé, té větší novelizace, a pak, eh, že by tento váš seznam také zapracovala buď s tím, že eh, to přijme nebo nepřijme, nebo že to přijme v přepracované podobě. A pak eh, je to otázka jednoho právního základu to teď asi nezvládneme. Můžeme nabídnout, že bychom digitálně i na papíře představili nějaké kompendium, kde by byly k dispozici všechny právní základy, to znamená všechny, všechna nařízení, všechny odstavce, která se týkají OLAFu. E, byla by to taková příručka pro boj s podvody, že bychom e, jak si toto paralelně připravili třeba do začátku příštího roku. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Vím, že musíte pryč, ale přesto já si neodpustím pár poznámků. K otázce kolegy Kona ten časový harmonogram. Ten harmonogram se nezmění tím, že budeme nadšenější. Naopak, ten časový tlak, který zde teď máme v důsledku nařízení EPO, je obrovská šance, poslední šance, kterou máme, abychom něco trochu zregulovali s radou. Ta dvoustupňová reforma to selže u rady. Ono je to slíbené modlé z nebe, modré z nebe, ale nic se nestane, protože eh, s radou jsme seděli pět nebo sedm let a nebyla to naše chyba, že se věci nepohnou dosáhnuli. Takže já mohu jedině říci, že ten eh, tlak, který naštěstí teď máme, musíme využít. Je tu hodně setrvačnost, je tu hodně pohybu a eh, řekla bych, že je zde nálada odstranit určité základní nedostatky, které návrh komise neřeší. Samozřejmě nemůžeme eh, vyřešit všechno, jsou to velice ožehavé právní otázky, na to nejsme vybaveni, ale aspoň ty hlavní věci bylo, bychom měli vyřešit. Já děkuji španělským kolegům, že také promluvili. Nechci, aby to vypadalo, že toto je čistě německá věc, ale konec konců je to poslední den před prázdninami. Vidíme pořád e, ta samá témata. Ráda bych řekla, že si myslím, že odstraňování překryvu kompetencí se vyplatí. Samozřejmě všude máme překryv kompetencí. Nevím, kolik času strávíte třeba jenom v komisi eh, řešením těchto překryvů. My v parlamentu spoustu. Eh, když eh, si nedáte práci s odstraněním těchto překryvů na začátku, tak to pak musíte řešit všechno složitě později. Jinak se všichni hádají, že ten dělá to a ten dělá ono, vznikají šedé zóny a všichni se hádají. Samozřejmě nás takové věci baví do určité míry, ale řekla bych, že teď eh, jsme přišli k tomu, eh, abychom dali Evropskému státním zastupitelství férovou šanci, aby mohlo fungovat. Evropské státní zastupitelství musí dělat to, od čeho tu je, protože jinak to bude tak, jak eh, říká kolega Klinc, všechny naštveme, založíme nový orgán, který opět nebude dělat to, co má. Takže Pane komisaři, já vím, že musíte pryč, ale když už se Olafem zabýváme, můžeme říci, že se posunul, ale prostor pro další posun je stále ještě velký. Eh, proč i po nějakých 20 letech, co existuje, máme tolik prostoru na zlepšení? No, já se každopádně těším na další debatu s vámi. Eh, eh, řekl bych, že my jsme ta konstruktivní část legislativy, budeme u toho, a já se budu snažit získat vyjednávací čas i s radou a po létě se budu snažit všechno co nejrychleji posunout. My jsme součást řešení, ne součást problému. Přeji vám hezké prázdniny, děkuji vám za pozornost, tím jsme ukončili tento bod, kolegové. A budeme pokračovat. Další bod na pořadu jednání je bod 13. Představení výroční zprávy úřadu OLAF No, e, je, je mi líto, pane e, Ilete, že nemůžeme e, na vaší párty, ale bude to v zeleném týdnu, takže jak vidíte, i, i teď, kdy máme formálně zasedací týden, je těžké sem kolegy přivléct. Ráda bych vám dala slovo, abyste nám tu zprávu představil, prosím. Um, Madam Chairman, thank... Vážená paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Omlouvám se za nedostatek respektu eh, tím svým spožděním. Já jsem eh, se chtěl vyhnout Trumpovi, eh, jel jsem na metro, ale jel jsem na druhou stranu. Možná jsem měla radši počkat tam, kde mě vysadili. Je pro mě opravdu velkým privilegiem, že tady mohu prezentovat zprávu Olafu za rok 2017 Během deseti měsíců ještě Olaf vedl Giovanni Kessler a úspěchy obsažené v této zprávě tedy jsou jeho zásluhou, eh, ne mou, ale jsou ostatně i zásluhou všech pracovníků Olaf, kteří tento úspěch umožnili a kteří učinili maximum při překonávání problémů, s nimiž jsme se střetávali projdu zprávu tak, jak jsme ji napsali, nebudu se snažit eh, vykreslit celkový vyvážený obrázek eh, všech eh, součástí práce OLAFu, protože to si můžete najít ve statistikách a jiných dokumentech. My jsme se ve zprávě soustředili, jak už činíme v posledních letech, na některé klíčové záležitosti, aby se zlepšila komunikační strategie a abychom lépe vysvětlili některé důležité body. Letos se více soustředíme na eh, příjmy než na výdaje, i když většina eh, našich, eh, naší práce se týká výdajů, ale rád zodpovím jakékoliv otázky týkající se kteréhokoliv aspektu práce OLAFu bez ohledu na to, jestli to je nebo není obsaženo ve zprávě. Zaměřili jsme se na velké přeshraniční případy, kde naše odborné zkušenosti mohou znamenat eh, posun pro daňové poplatníky. Měli jsme více než 300 doporučení, které jsme formulovali. Doporučili jsme zpětné získání peněz ve výši 3 miliardy eur. To je obrovské číslo, neobvyklé číslo a myslím, že už se takové číslo asi nezopakuje, protože to vyplývá z řady eh, podvodů, které se týkaly eh, podhodnocení. Asi jste už o těchto případech slyšeli a je to především případ podhodnocení ve Spojeném království a k něčemu podobnému došlo i v dalších členských státech. Během vyšetřování, které je schrnuto na prvním obrázku, bylo dokončeno více než 1100 výběrů, téměř 200 vyšetřování jsme uzavřeli a přes 200 nových zahájili. A Dosáhli jsme tedy konkrétních výsledků v ochraně rozpočtu před podvody, což je eh, naše klíčová služba ve prospěch evropských občanů. Aby naši čtenáři pochopili podstatu naší práce, a já si velice beru k srdci komentáře, které tady už eh, dnes i někdy v minulosti zazněly ohledně toho, že je třeba skutečně vysvětlit eh, dobře, o co jde O to se vždy eh, snažíme, snažíme se to zlepšovat. Není to vždycky úplně jednoduché, protože řešíme eh, důsledky toho, co můžeme říci v vyšetřováních, které se týkají především výdajů, ale snažíme se komunikovat maximálně, jak nám to právní předpisy umožňují. Tuto zprávu tedy používáme i k tomu, abychom hmm. vysvětlili podstatu naší vyšetřovací práce a abychom ukázali, jaké eh, tendence jsme zaznamenali. Je, opírá se to o konkrétní důkazy na základě těch šetření, která jsme dokončili v roce 2017. Hlavní trendy nadále korupce, střety zájmů, což je zajímavý koncept který je třeba eh, lépe pochopit a vyjasnit na mnoha místech, manipulace s výběrovými řízeními. Eh, to jsou eh, případy podvodů, které se dotýkají hlavně strukturálních fondů a také jsme zaznamenali i organizované zločinné skupiny, které se snažily na tom získat také se objevily podvody v oblasti pomoci uprchlíkům. Poměrně hodně času jsme věnovali zkoumání této záležitosti. A jak už jsem říkal, také eh, u cel máme eh, jasné doklady eh, mezinárodních zločineckých struktur, které se snaží eh, vyhnout platbě cel, celních poplatků. Já bych eh, chtěl váš výbor, paní předsedkyně, eh, zaujmout poměrně malým případem z hlediska peněz. Bylo to asi 1,5 milionu, ale je to příklad složitého vyšetřování mezi několika členskými státy je to eh, takzvaná operace Paper Castle, papírový hrad. To je termín, eh, který vymysleli naši přátelé z italské Guardia di Finanza, což eh, je náš asi nejstarší operativní partner, se kterým jsme vždy už se spolupracovali a jsou tady i zastoupeni dnes v sále. Šlo tedy o to, že se vytvořilo konzorcium se sídlem v Itálii, ale také mělo aktivity ve Francii a ve Spojeném království. A snažili se získat financování na vybudování vybudování nového typu vznášedla, který by se používal při živelných pohromách, ale ve skutečnosti to vznášedlo neexistovalo já, když jsem byl ve škole před 50 lety, tak jsme skutečně tehdy postavili vznášedlo, které fungovalo. Ale to vznášedlo v této operaci, myslím se, ne, nebylo schopno pohnout žádným směrem, protože prostě nebylo. Eh, jednalo se celkem o 12 000 finančních transakcí, dělali jsme kontroly eh, na místě ve spolupráci s Guardia di Finanza a také s, s policií City of, eh, z města Londýna. A během eh, vyšetřování se ukázalo, že eh, peníze se převáděly do různými cestami, byly falešné výdaje, falešné faktory, neexistující partneři a ukázalo se, že tedy eh, eh, lidé, kteří se tím stáli z těch peněz, chtěli zaplatit eh, hypotéku na nějaký starý venkovský zámeček. A Působili jsme tedy i v Itálii a byla snaha maximálně získat zpět peníze kterých se to dotklo. Ta, ta částka není za stolik zajímavá z hlediska vyšetřování strukturálních fondů, je ta částka spíše malá, ale zajímavý je způsob, jakým musíme skutečně zapojit všechny své schopnosti a možnosti, abychom mohli řešit takovéto mezinárodní přeshraniční podvody eh, s evropským rozpočtem. Nyní se tedy vrátím k podvodům s příjmy. Toto byly podvody s výdaji. E, taková šablona, kterou jsme zaznamenali v roce 2017, se týká především zboží o nízké hodnotě, jako textil a obuv, které se dovážely přes přístav v Hamburku, ale to zboží bylo potom procleno ve Spojeném království, e, na Slovensku, České republice, Francii a na Maltě celkové ztráty byly přes 2 miliardy eur. Byl to jasně organizovaný zločin. Ty šablony se změnily velice rychle. Podvodníci byli velmi dobře informováni a věděli, jak přesouvat své zboží poté, co narazili na nějaké překážky. A tato šablona pokračuje i nadále, protože podvodníci teď hledají nové cesty do EU. A druhá věc, to bylo nové a asi jsme to nezvážili tolik, jako jsme měli. A sice, že to bylo zboží s nízkou hodnotou, ale v, ve velkých objemech. Eh, samozřejmě eh, někdy se bychom čekali, že to bude u hodnotnějšího zboží, jako jsou cigarety, které nezaberou Eh, tolik místa a pak jsme tedy zjistili a všechny upozornili, že i eh, toto zboží s nízkou hodnotou má velký potenciál. Takže říkala jsem, že to přijíždělo přes eh, přístav v Hamburku a proclívalo se to všude, kde to prošlo. Členské státy Česká republika, Francie a Malta eh, se do toho pustili rychle, eh, tak potom tam ty podvody přestaly, ale zase se přesunuli a zvýšili někde jinde. Zdá, zdá se, že ve Spojeném království už to také ustalo, nebo to bylo velice omezeno, ale zase mm, to, to pokračuje v jiných místech vstupu. Nyní přejdu k takovému hodnotnějšímu eh, produktu a hrozby pro ehm, podvody. To jsou především eh, antidumpingové, antidumpingová slaná solární panely. Eh, jedná se o čínské produkty, kde eh, se má jednat o ochranu před nekalou hospodářskou soutěží. Eh, máme tedy eh, cla, která se vybírají a dostáváme informace velice často z obchodních zdrojů v této oblasti, že čínské solární panely jsou proclívány jako tajvanské Eh, měli jsme i případy, kdy byly mm, v celní deklaraci označené jako japonské, což bylo eh, zajímavé. Bylo to vlastně naše i první spolupráce s Japonskem při této příležitosti, což není v této zprávě uvedeno, ale je to zase nový eh, fenomén. Museli jsme spolupracovat především s Belgií, Nizozemskem a Francií, jejich celníky a také s tajvanskými úřady. Operativní vztahy které mají celní jednotky OLAFu s celními eh, eh, orgány na Dálném východu jsou opravdu důležité pro naši práci. Dělali jsme kontroly v Antwerpách a na Tajvanu. Eh, nashromáždili jsme mnoho dat a nakonec jsme udělali devět vyšetřování a formulovali jsme finanční doporučení ve výši 135 milionů což je poměrně obvyklé eh, číslo a mnoho více detailů o této akci najdete v kapitole 3 naší zprávy. Už dnes ráno, paní předsedkyně, jsme diskutovali o těch finančních doporučeních. Já si jsem velmi dobře vědom eh, problematiky této otázky. My jsme eh, v situaci, kdy tedy formulujeme doporučení, ale to, ta odpovědnost potom leží na lidech, kteří zodpovídají za politiku nebo za výdaje, aby ty peníze vymáhali zpět. My jim tuto zodpovědnost nemůžeme vzít a ani bychom to neměli dělat, protože eh, eh, by potom nebyli motivováni k tomu, aby dělali svou práci správně a také aby nás to odchýlilo od našeho účelu a cíle. Vím, že někdy formulujeme doporučení příliš vysoká. Někdy zase formulujeme doporučení, kde sami později uznáme, že byla příliš nízká, takže to je oblast, na kterou se budeme i my zaměřovat nadále. My jsme se na to tedy dívali eh, z takového specifického úhlu. Máme eh, údaje týkajících se eh, zpětného vracení prostředků, které jsme doporučili. Členské státy podávají komisi a OLAFu zprávu, kolik se skutečně tedy vrátilo. Doporučení na základě toho, co dělaly členské státy, to děláme na, u těch výdajů, především v oblasti strukturálních fondů a u příjmů. Tady eh, máte obrázky 13 a 14 v naší zprávě, kde ty výsledky jsou detailně zobrazeny. U vlastních zdrojů v souvislosti tedy s tradičními vlastními zdroji jsme spočítali, že naše doporučení představí 2,58 z celkových eh, vybraných částek, ale doporučení pro všechny státy dohromady představují nižší číslo 2,01%. Takže pokud tento výpočet je správný, finanční doporušení OLAFu přesáhly eh, celkový finanční dopad v členských státech je to tím, že je to výjimečný rok, kdy naše doporučení byla ve výši přes 2 miliardy v souvislosti s případy ve Spojeném království a jinými případy, ale i s ohledem na zdroje, které mám k dispozici a které mají k dispozici ředitele celního úřadu, tak myslím, je to úctyhodné číslo i bez eh, toho, že to je tedy výjimečná věc. Pokud jde o sdílené řízení na straně výdajů, Tady jsme doporučili eh, vracení odpovídající 0,43 všech plateb, což je zhruba jedna pětina dopadu eh, doporučení členských států, což je také, myslím, dobrý výsledek. A tady chci zdůraznit dvě věci, které nelze změřit, ale jsou velice důležité při hodnocení toho, co děláme a co bychom měli dělat v dalších letech. Jednak je to takový odstrašující efekt. Eh, ten je opravdu výrazný. Myslím si, že to je jeden z největších účinků naší práce, ale samozřejmě to není měřitelné, ale nelze na to zapomínat. A potom multiplikační efekt ehm, tím, že řešíme na nějakém konkrétním místě konkrétní problém, tak můžeme dosáhnout eh, změn v tom, jak eh, orgány členských států a jiné firmy eh, jak si podnikají. A to také nelze přehlížet. Teď rychle ještě k zajištění vysokých standardů profesionálního chování v institucích EU. Já jsem vždy myslel, že toto je nejcitlivější a nejsložitější část naší práce a vy, paní předsedkyně, která se tím také poměrně dlouho zabýváte, asi víte, že počet vyšetřování nebo událostí, které Olaf vyšetřoval, eh, která byla kontroverzní, je velice vysoký, pokud je o tu interní oblast. Ale v posledním roce mám pocit, že se to celkem změnilo. I bez ohledu na to, co se třeba objevuje v posledních dnech. Myslím si, že tam to nejcitlivější věcí dnes jsou ty strukturální fondy, takže to je vidět, že jsme udělali velký pokrok, pokud jde o chování institucí. Máme mandát k vyšetřování členů institucí za různých okolností, evropských zaměstnanců, v podstatě za všech okolností. E, jako jiní zaměstnavatele i evropské orgány jsou ohroženy podvody s, se mzdami, e, s přídavky, s léčebnými výdaji, také je tu riziko korupce nemáme moc klasických korupčních případů eh, zahrnujících eh, lidi uvnitř institucí, které, eh, kteří by byli korumpováni lidmi zvenčí, ale máme pár běžících vyšetřování. Celkem to bylo, jsme uzavřeli 17 vyšetřování týkající se chování členů institucí EU a 12 z nich bylo zakončeno doporučením. Je třeba si připomenout v této oblasti, že skutečnost, že děláme vyšetření a někoho, vyšetřování a někoho očistíme, jak se třeba stalo nedávno v souvislosti eh, s jedním mm, europoslancem, tak je to také důležité, protože pokud jsou nějaká eh, obvinění vysoce postavených osob, tak eh, chceme skutečně vyšetřováním jasně prokázat, zda došlo nebo nedošlo k nějakému pochybení a pokud se nám podaří i někoho očistit, tak, je to, tak já to považuji také za úspěch. Nyní, pokud jde o naše eh, vztahy s národními orgány a soudními orgány, já mám poměrně eh, tvrdý eh, pohled na některé věci, které tady dnes dopoledne Eh, zazněly, ale eh, nebudu to říkat dnes, měl bych to říci až jako občan třeba za tři týdny. Už budu končit, paní předsedkyně. Eh, máme tu míru skutečného řešení před soudem na 42% z našich soudních doporučení, což odpovídá procentům, jakých jsme dosahovali v minulosti. Je tady prostor ke zlepšení. Dělali jsme i analýzu rozhodnutí, jimiž národní eh, úřady se nedržely našich doporučení. Děláme to případ od případu každý rok. Eh, zkoumáme eh, to v určitých členských státech. U národních státních zástupců je tendence nezabývat se případy poškození zájmů EU tolik, jako když se to dotýká národních e, finančních zájmů. Také ne všechny členské státy e, chápou evropské právní předpisy stejně. Některé více než jiné se snaží e, brát naše důkazy jako přípustné důkazy, místo toho, aby prováděli znova vyšetřování. třeba v České republice a na Slovensku jsou obdobné právní předpisy z historických důvodů. Je to v zásadě obdobné ve stejných zemích, ale eh, dochází k velmi odlišnému výkladu a na něco podobného narážíme i u jiných členských států. My, eh, my formulujeme doporučení Eh, ale to rozhodnutí to není na nás. Myslíme si, že by bylo chybou eh, nepostupovat dál, když bychom nebyli přesvědčeni, protože eh, to není naším úkolem. Soudit to mají jiní. A myslím si, že kdybychom neformulovali ta doporučení, tak bychom toho nedělali dost a myslím si, že děláme maximum možného. A jak jsem tedy říkal, ta, ta míra, eh, kdy se to skutečně dostane před soud, je eh, zhruba stejná jako v předchozím období. Takže myslím, že už jsem zabral hodně času a eh, tím tady pomalu skončím. Na závěr bych ještě řekl, že si uvědomuji, že ten Olaf má stabilizovaný Eh, stabilizované fungování. Myslím, že máme reputaci, že vedeme nezávislé vyšetřování, to nebylo spochybněno a jsem přesvědčen, že můj nástupce, eh, pan Itela, eh, bude moci navázat na Giovanniho Kesslera i jeho předchůdce Chci také poděkovat našim zaměstnancům, kteří pocházejí z různých prostředí. Eh, je to spousta mužů a žen, které tady nevidíte, protože dělají operativní práci a pro mě bylo ctí s nimi pracovat. A děkuji eh, vám všem za čas a trpělivost a velice rád zodpovím jakékoliv Eh, otázky a případně eh, je ještě vyřídím můj nástupce. Děkuji. Děkuji vám, pane Eilete, za odvedenou práci a samozřejmě eh, té je za touto zprávou mnoho. Já mm, de facto mám otázky na vás, které víceméně mm, by se slušelo položit vašemu předchůdci, já jsem tady nechala vypracovat a rozdělit eh, tabulku, eh, kde jsou uvedeny uzavřené případy s doporučeními. Proč s doporučeními? Poněvadž tyto případy <laughs> eh, také došly k určitým výsledkem, výsledkům a mám tady poměr dalších, tedy k jiným případům. A v poslední době vidíme, že silně ubývá případů, po kterých následují ještě další kroky, tedy doporučení, a případů vůbec. To eh, bohužel nevíme, kdyby tedy Olaf mohl sám si vyhledávat případy, nevíme, jak by to bylo. Eh, Eh, to by nám tedy pomohlo eh, více ocenit eh, skutečnou výkonnost OLAFu. Čili my tady vidíme mm, popis jednotlivých případů, ale nedává nám tato zpráva celkový přehled o činnosti a domnívám se, že to je slabinou této zprávy. Samozřejmě, že ty jednotlivé případy, to je docela hezké, líbí se nám to, máme konkrétní informace v ruce, ale byla bych ráda, kdybychom tady skutečně získali větší celkový přehled a abychom zde měli porovnatelnost. E, já mám tedy otázku, proč čísla za tento rok, nebo ta poslední čísla, co jsou v dispozici, proč tolik poklesla oproti předchozím letům? To je velmi nápadné. Další otázka. E, máme problémy se systémy IT. Dokonce v prosinci eh, byl, byla eh, stávka zaměstnanců a nás by zajímalo, jak to je. V roce 2016 jste eh, na IT vynaložili o 30 prostředků více a pokud víme, tak to pořád ještě nefunguje. Takže bychom tedy rádi měli přehled o tom, jak eh, probíhají jednotlivé případy, ale ten přehled eh, v podstatě tady není, poněvadž ten počítačový systém eh, není zrovna přátelský k uživatelům. Čili možná by to chtělo tento systém upravit tak, aby se s ním dalo snáze pracovat. Další bod tady máme ten dozorový výbor, kde tedy je zhruba 6,6 míst eh, neobsazených. Mě by zajímalo, proč to tak je, když práce je pořád dost. Eh, my eh, také od zaměstnanců OLAFu víme, že je tam vysoká míra nespokojenosti a bylo by dobré, kdybyste k tomu něco řekl a také jaký je plán. Já bych měla tisíc otázek, eh, které tady nebudu nyní vznášet, ale bylo by dobré, eh, kdybych je mohla podat eh, písemně a pak dostala odpovědi. Já bych vám chtěla také poděkovat zcela osobně za kvalitní spolupráci. My jsme v posledních měsících měli možnost sledovat taky případy Olafu a vzít je na vědomí a když eh, provedeme porovnání mezi několika lety, zjistíme, že kvalitativně eh, došlo k velkému zlepšení, alespoň tedy na základě těch eh, případů, které jsme mohli sledovat. Paní kolegyně Ayala, Děkuji. Mě by zajímalo, Eh, tedy především chtějí říci eh, poděkování eh, všem zaměstnancům OLAFu za skvělé výsledky. Samozřejmě máme výjimečný rok v souvislosti s odchodem Velké Británii. Měli jsme také zvláštní pohledávku na vymáhání peněz. Je skutečně důležité, aby došlo ke vrácení těchto prostředků. A bez OLAFu prostě ty peníze by byly pryč. A já mám otázku, a to je pro nás velmi důležité. V zásadě je to otázka eh, zkušenosti eh, se světlem a stínem, abych tak řekla. Samozřejmě eh, my se práce učíme, učíme se z úspěchu, učíme se z chyb a tak vlastně probíhá jakékoliv učení. No, každopádně k otázce cel. Eh, toto je velice důležitá věc. Eh, my tedy máme zde mnoho opravdu levných výrobků, eh, produktů, které velice škodí vlastním prostředkům Evropské unie. A pak máme další komplikované případy, možná méně komplikované, kde tady je možné eh, žádat nějaké vrácení. A mě by eh, zajímalo, jak Olaf eh, chce skonsolidovat teoretickou část na základě případu Eh, prostě eh, je třeba, aby se o tom vědělo více, aby se prostě zmnožovalo poznání. podle mě těch případů je mnoho a zajímal by mě, jak tato suma poznání se využívá na evropské úrovni. Také eh, v roce 2017 tam jsem narazil na několik velmi zajímavých prvků. A je to trošku něco jiného než ta běžná každodenní rutina, eh, společná zemědělská politika, strukturální fondy, kvalitní fondy a tak dále. Mně jde o prostředky na výzkum a, na, a o e, uprchlickou krizi. Eh, u těch výzkumných prostředků e, tady vám blahopřeji, to mě velice zajímá a musím říci na základě eh, různých eh, informací, které máme k dispozici a kde se probírá problematika eh, výzkumu, tak to skutečně občas se z toho člověku točí hlava. Nicméně dobře, nebudu kritizovat výzkum, jsem ráda, že se tady konečně něco děje. Eh, máme tady prostě určitou oblast, tak říká, ano, to jsou vědci, ty se, eh, jak se, eh, ty jsou ne, neuplatitelní, jenomže jsou tam také dobří a méně dobří a jsou tam i podvodníci. A mě by zajímalo, jestli tady s tím můžete něco udělat. A další bod, který je také velmi kritický, my už několik let provozujeme politiku, kdy jenom reagujeme protože eh, nic jiného jsme nebyli schopni dělat v rámci uprchlické krize. A zajímal mě, jestli i tady eh, jsou eh, důvody k obavám vzhledem k využití investovaných prostředků. Potřebovali bychom i zde bezpečnostní síť a kontrolu výdajů. Také ze strany občanů a médií Eh, tady máme určitý tlak, že tady se často eh, investuje, aniž se skutečně kontroluje, nakolik je to účelné a zda se tady eventuálně nepodvádí. To je samozřejmě velmi přitažlivá oblast pro podvodníky a kriminální živly. Takže eh, tolik ode mě děkuji. Pan kolega Kohn. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji eh, Ines eh, a děkuji také panu Anetovi za zprávu. Tady skutečně, když to člověk poslouchá, měl by sedět, aby ho to neporazilo. To jsou úžasná čísla a ukazuje to, jak důležité, důležitá je tato práce a jak důležité je Eh, z toho vyvozovat důsledky. Jestli tady máme 3,2 miliardy eur na podvodných penězích mezi lety 13 a 16, nebo třeba 1,9 eh, miliard eur eh, tady v obchodě s levnými textily s Čínou, to skutečně se z toho člověka točí hlava. Já jsem tedy absolvoval studie a slyšení na toto téma a zajímal by mě, eh, zda tedy vidíte eh, nějaký pokrok v boji proti zneužívání colního řízení dle článku 42 a zda tedy je zde nějaká hota členský zemí ke spolupráci. Eh, určitě nebudete chtít jmenovat konkrétně členské země, které spolupracují ochotně a méně ochotně, ale prostě jestli je tam nějaká eh, možnost působit. Pan kolega Novakov, děkuji vám. Já si vzpomínám na eh, řadu, respektive několik slyšení přesně na toto téma podvodu a vzpomínám si tady na nepříš veselé okamžiky, pamatuju si na případy na začátku tohoto eh, parlamentu. Měli jsme eh, čtyřikrát, návr, čtyřikrát tolik případů eh, tady otevřených než uzavřených a já jsem tedy rád, že více případů se uzavírá s konkrétním výsledkem a doporučením pro další postup. Ovšem, eh, navíc eh, mě, mám určitou obavu, že pořád eh, je tady ta část právy, která se zabývá vztahy s členskými zeměmi a zejména se tady hovoří o případech, kdy národní orgány prostě ignorují závěry OLAFu a doporučení OLAFu, nebo prostě kde se nic neděje v případě chyb eh, využívání prostředků. Čili ta doporučení OLAFu skutečně by neměly být pouze takovým přáním, co by bylo dobré dělat, ale v podstatě měl by to být eh, nástroj, eh, který přímo přiměje členské země, aby uplatňovali zákon to je první věc. Druhá věc, na základě předložených čísel je objem práce OLAFu eh, vyšší a vyšší. Eh, navíc eh, máme tady teď více 60-70 veřejných investic. Uvažujete o posílení kapacity OLAFu tak, aby bylo možné vést více vyšetřování a více terénní práce? Že my tady máme skutečně e, e, miliardy, které jsou zneužívány. Či když hovoříme o ochraně rozpočtu a posilování kapacity, tak e, tady vidíme, že je zde volání pro Eh, navyšování rozpočtu pro eh, řadu agentur, eh, poněvadž její práce přibývá. Tady se teď omlouvám, já jsem něco tady, tady minul. Já tady mám stránku, kde jsou jakási množství a kilogramy a předpokládám, že to jsou případy nějakých zboží, které nebylo řádně procleno. To by mě zajímalo co to vlastně znamená, protože tady jsou nějaké kilogramy a čísla pro jednotlivé členské země a jak si vedou. Thank you, uh, Madam Chair. If... Děkuji vám, paní předsedkyně. Odpovědi pana Aileta. Tak, k těm statistikám. Myslím, že eh, se to vaší tabulkou budeme se zabývat podrobněji a podívat se, jak to zapadá eh, do toho, co víme my. Eh, jedna věc je taková, že od roku 2002 došlo k velkým změnám ve způsobu práce OLAFu a máme tady nejméně dva zásadní body, kde ty ta čísla jsou poměrně dobře porovnatelná a také mají jistou, řekněme, vědeckou váhu. Dilema je, zda máme používat stejné statistiky, stejné statistické ukazatele eh, pro jednotlivých letech, poněvadž eh, ta, potom eh, se současná činnost současně není dostatečně reflektovaná tou starší statistikou. Další otázka je, eh, kolik, nakolik patří tedy statistika do výroční zprávy a my v posledních letech už to nepojímáme jako statistiku, ale spíše uvádíme příklady, protože si myslíme, že ta statistika není úplně dobrá a taky měření výkonu je tady um, obtížnější. Já mám z toho takový dojem, že došlo k určité eh, redukci eh, čísel eh, pro rok 2017 z různých důvodů k tomu počítačovému systému se dostanu, ale je to také proto, že jsme se hlavně snažili dotáhnout starší případy. A došlo tedy eh, k rychlejší redukci případů, než jsme eh, čekali a eh, já myslím, že eh, my už nemůžeme dále urychlovat a eh, zkracovat čas na jednotlivé případy, poněvadž to by bylo na úkor kvality. Pokud se týče tady našich počítačových systémů, říkáme tomu OCM, my s ním máme skutečně eh, potíže a jich více, než jsme čekali za poslední rok nebo tak nějak jsme se prostě vrátili ke kořenům a e, ty základní funkce systému e, tedy jsme trošku zlepšili. My jsme angažovali další konzultanty a poradce, abychom zjistili, v čem ta chyba je my eh, tedy máme práci nebo provádíme práci elektronicky, tak jak to ne, dříve nebylo. Eh, dříve jsme pracovali s horami papíru, eh, které se pořád přenášely z budovy do budovy. To už skončilo, teď je předáváme elektronicky a to je opravdu velké zlepšení a také tedy ta bezpečnost je lepší myslím, že e, máme problémy tak jako všichni ti, kteří se pustí do ambiciozního projektu a asi budeme potřebovat další dva, tři roky, respektive o dva, tři roky déle, než jsme čekali, než to bude fungovat, jak má. Nicméně ty základní funkce už jsou daleko lepší a funguje to e, rychleji. A my e, teď Eh, zavádíme eh, nové funkce velice opatrně a pomalu a po daleko rozsáhlejším testování než eh, dříve. Takže my tady skutečně na to vynakládáme více peněz, ale hlavní problém je v tom, abychom získali ty správné lidi, lidi, kteří to skutečně budou chtít opravit a vědí, jak na to. Čili tady ještě bude třeba určitého úsilí, ale ještě to ještě nemám vyhráno. Na naše výstupy to mělo už určitý měřitelný vliv, zejména se to týká času, který potřebujeme na provedení posouzení protože my máme takový e, systém, kdy se posuzuje a vydává se doporučení, jestli tedy vyšetřovat nebo nevyšetřovat. A to skutečně e, ten náš IT systém měřitelně e, zpomalil. Ale my v podstatě ho nemůžeme odpustit a přejít na něco jiného. My to musíme prostě opravit. Eh, co se eh, týče nálad mezi zaměstnanci. Eh, samozřejmě hm, ty výsledky nás netěší. Ono to souvisí, má to v podstatě kořeny hluboko v minulosti. Tady tento průzkum mínění se nedělá každoročně. Možná, že by bylo dobré se nyní zeptat, jestli v poslední době pocítili nějaké zlepšení. Já si eh, pamatuji, že eh, předchozí eh, předseda našeho dozorčího výboru on to řekl tak, že my máme jaksi tendenci známkovat naše výsledky. prostě bylo to takové ne, ne zrovna dobře udělané a eh, on eh, se k tomu vyjádřil jako k něčemu, co působí obavy. Čili chtělo by to asi lepší komunikaci a utužování kolektivu. Eh, my třeba máme, měli jsme před pár týdny basketbalový turnaj a e, to možná zlepšilo e, situaci. a myslím, že to je věc, e, kterou opravdu bude muset ještě zlepšovat. Nyní k tomu, co řekla paní Ayala Sender a já za ně děkuji. To je otázka cel. My tedy se vyznáme v různých věcech. Například máme odborníky na textilní trh a jsou přímo to pracovníci z terénu. A oni provádějí mnoho misí přímo do eh, produkujících zemí. Ale také eh, umíme analyzovat eh, velké objemy dat. To byl ten případ z Velké Británie a myslím, že si, jsme si tady udělali docela dobré jméno, nejenom mezi evropskými celníky, ale také v Číně. Čili tam je skutečně ta schopnost eh, eh, identifikovat eh, obchodní, řekněme, modely a jak si rychleji na ně reagovat. Máme tady také, že tradiční Eh, slabinu, eh, cigarety nebo další věc, třeba eh, bicykly. Základní problém v oblasti cel spočívá v tom, že pro nás jsou celá zdrojem, zdrojem příjmu a de facto je to takový nějaký vedlejší produkt obchodní politiky a členské země v podstatě považovali vždycky eh, celní příjmy za zaručené a soustředovali se na jiné oblasti. No a ty problémy, eh, s nimiž se eh, setkáváme, souvisí právě s rozdělováním zdrojů. Jestliže členská země se třeba zaměří především na, řekněme, podvody v oblasti s tabákovými produkty nebo bezpečnost nebo obě dvě, tak to samozřejmě bude mít eh, negativní důsledky jinde, tam, kde vlastně ten týž úřad eh, se o to, tedy v jiných oblastech zodpovědnosti téhož úřadu. A my se teď na to zaměřujeme. v souvislosti s naší prací. E, pokud se týče výdajů na výzkum, tak je jasné, kde e, spočívají ty problémy. My tam skutečně myváme e, střety zájmu, ale problém je, že máme nedostatek specialistů Dále je tady problém plagiarismu, někdy tedy tatáž práce je nám prodávána několikrát a také se někdy eh, prodávají naprosté nesmysly, eh, zabalené jako vědecké výsledky. No a samozřejmě eh, my máme někdy také eh, velice podrobné požadavky, jako že třeba eh, musí být eh, ten vědec obyvatelem, nebo si být tam či onde. A samozřejmě třeba, když máme internet, tak ten výzkum zase až tak není nutný, když si můžete co vyhledat. Čili to je také problém, Eh, příliš detailních regulací. Uprchlíci, každý, kdo se zabývá touto problematikou a zejména ti, kteří zde vynakládají určité prostředky, si velmi dobře uvědomují rizika vyplývající z toho, když, že eh, poskytujete nouzovou pomoc v nebezpečných místech. Samozřejmě, že se to dělá, ale samozřejmě, eh, jak si eh, to, co se vynutit, eh, je omezené a je třeba vážit mezi ochranou prostředku a ochranou životu. my se snažíme jim dávat pokyny a oni nám poskytují informace, ale nebezpečí je v tom, že tato rizika sice jsou, ale skutečně je třeba eh, pomoci eh, těmito prostředky eh, rychle, spíše než riskovat nějaké nebezpečí z prodlení, ale to se stává i tam, kde žádné takové nebezpečí není. Čili my se snažíme zkoumat eh, ty eh, mechanismy fungování v nouzových situacích, zda jsou nutné a zda jsou na místě. No a my, my se snažíme tady vyprodukovat nějakou zprávu, která jaksi zlepší eh, pozici těch lidí zodpovědných za eh, toto věc, aniž bychom šli příliš do disciplinárních nebo trestních řízení. Ale samozřejmě, když máte eh, pomoc poskytovanou mimo Evropskou unii, tak potom je skutečně daleko těžší dospět k nějakým, řekněme, výsledkům na poli spravedlnosti. K panu Novakovovi. Ženské země sice nemůžeme nutit, aby eh, se řídili našimi doporučení. Eh, eh, ta otázka toho právního základu Eh, ta je tady poněkud eh, obtížné. V podstatě to, eh, zda peníze vymáhat zpátky nebo ne, to by mělo být tedy na základě všech souvislostí, když ty peníze byly vynakládány, ale vím, že tady existuje systém zodpovědnosti který tady na evropské úrovni je už dobře zpracovaný a členské země eh, to nyní dohání. A my bychom si přáli, aby ty mechanismy eh, chtěli mít mechanismy, které, které bychom mohli alespoň donutit ty, kteří se neřídí našimi doporučeními, aby řekli proč. Zde máme tu problematiku strukturální fondu. Ano, eh, pan Kessler Eh, vlastně už vysvětlil, eh, že jsme se na strukturální fondy zaměřili, vytvořili jsme speciální oddělení a přesunuli jsme tam řadu lidských zdrojů a v současné době eh, se snažíme narekrutovat vyšetřovatele, kteří mají specifickou, specifické znalosti ale tady máme také problém, eh, že eh, třeba my potřebujeme lidi, kteří eh, hovoří určitým jazykem, znají prostředí a mají také příslušnou, příslušné odborné znalosti. Čili máme, máme třeba člověka, který je schopný to vyšetřovat v, zá, v zemi X, ale už ne v zemi Y. Samozřejmě, že by si přál více zdrojů, my, jako všichni ostatní, jsme o určité zdroje přicházeli z důvodů, které jsou jasné, tak to už skončilo, ale eh, klíčové je, eh, kde bude nebo jak na tom bude OLAF eh, v okamžiku, kdy EPO bude plně fungovat. To znamená to ještě několik let vzdáleno. Já si myslím, že EPO, eh, vznik EPO bude znamenat více práce pro OLAF. Myslím, že tady budeme mít eh, další spory o eh, prostředky. V současné době myslím, že se snažíme o to, abychom měli výsledky na poli strukturálních fondů v těch členských zemích, kde přetrvávají problémy. V některých už je to mnoha a mnoha let a u jiných je to novější problém. No a pak otázka textilních výrobků. Ty, ty, eh, ano, eh, oděvy, respektive textil, který je levný eh, měří spíše v kilogramech než v počtech. Tak já myslím, že jsem toho eh, zodpověděl hodně. Děkuji vám. Děkujeme srdečně. Ráda bych upozornila na to, jak jste řekl, aby to nebylo tak jednoduché, ta čísla pocházejí z výročních zpráv OLAFu a jsou to co jste sami označili jako uzavřené případy. Takže ten totál, ten celek, celkový počet uzavřených případů, to tam také najdete. A pro letošní rok, ten tam zatím není, ten si musíte eh, přečíst z té tabulky, kterou jsem rozeslala, takže nemáme tam žádná čísla o trvání procesu, eh, no, eh, když eh, ve svých zprávách, když se vám to hodí, tak to, tak to zveřejňujete, když se vám to nehodí, tak to nezveřejňujete. Já to nepovažuji za korektní, prosím, vaši reakci. Paní předsedající, ten statistický anex na stránce 53 zprávy bych eh, řekl já, že obsahuje mnoho informací, o kterých teď mluvíte, ale samozřejmě chápu, že Nenutně z této schůze chcete dělat statistický seminář, nicméně mnoho těch informací poskytujeme právě zde v této v příloze. Ano, takže uzavřené případy eh, a investigations concluded je něco jiného než investigations closed. My jsme se zabývali tím číslem investigations closed, ale to je terminologická otázka. Eh, kterou ještě budeme řešit. Ještě se zeptám na ten počítačový systém, protože to je zásadní pracovní nástroj OLAFu. Jak tady vnímáte další kroky? Co se bude muset stát, aby se z toho počítačového systému stal skutečně účinný systém, aby s ním šlo pracovat? V rámci vyšetřování, v rámci OLAFu, mezi uživateli, kteří ten systém používat musí. Prosím, ještě k tomu se vyjádřete paní předsedající. Closed a concluded je pro nás to samé. Nevím, proč se tam změnilo to slovo, ale closed a concluded jsou všechno uzavřené případy. Jedna věc. Co se týká IT systémů, částečně jde o to, aby to fungovalo rychleji. Bez ohledu na všechny ty bezpečnostní mechanismy, které v tom jsou zásadě jsou to bezpečnostní pojistky a e, vlastně se tam loguje každé stisknutí, každé klávesy. To samo o sobě e, je zhruba čtvrtina dat, která ukládáme. Čím více máte bezpečnosti, tím pomalejší ten systém bývá, takže e, pro uživatele je poněkud otravné pořád na něco čekat, ale někteří z nás zapomínají, jak dlouho jsme museli čekat, než nám dorazily věci na papíře. Já sám pracuji na dvou počítačích. Část dělám na počítači OCM a když se tam něco vypočítává, něco čekám, třeba já nevím, když se uzavírá vyšetřování a je potřeba podepsat 20 dokumentů, tak já tam přiložím prst a oni se podepíší všechny najednou, ale pak trvá, než ten systém všechno přechroustá, takže já mezi tím pracuji na druhém počítači, kde řeším e-maily, takže způsoby jsou, jak tu jak ten nedostatek obejít. Takže musíme pracovat na rychlosti, jinými slovy. Řešíme otázku čistě hardwareovou a případně také softwarovou, na kterou nás upozornili v nedávné době konzultanti. A co se týká funkčnosti ve smyslu nabízení věcí typu vyhledávače, nebo podobné funkce, které umožní naši práci urychlit a které také nám umožní vytáhnout ze systému informace, jaké potřebujeme z hlediska řízení. My se soustředíme na to zásadní, jinými slovy, na ty vyšetřovatele, jejichž hlavní úkol je zapisovat do toho systému, aby oni tu práci měli snazší. A v situaci, kdy toto bude fungovat eh, k naší 100%, 100% spokojenosti, pak se budeme zaměřovat na další věci, ale u určitých specializovaných oblastí eh, se eh, spíše vracíme k práci po e-mailu, spíše než abychom se snažili vytvořit si systém, který by pokryl veškeré aspekty naší práce. Upřímně řečeno, je to velice ambiciozní projekt, který eh, naplnil naše očekávání do značné míry, ale jak to bývá u nových projektů, eh, ne všichni, kteří ho musí používat, ho mají rádi. Takže bude potřeba, abychom na to trošku zatlačili, aby eh, se začalo dobře komunikovat. Je potřeba, aby zaměstnanci nás informovali o tom, když ten systém třeba nefunguje, protože to, co se třeba běžnému uživateli, jako třeba já, já nejsem žádný IT odborník, co se nám zdá jako zjednodušení, tak když to eh, proberete s lidmi, kteří eh, to programují, tak to vlastně zjednodušení není, spíš to věci zkomplikuje. Takže jde o takovou komunikační výzvu mezi uživateli a vývojáři. Já jsem přesto přesvědčen, že bylo správné dělat to všechno interně. Myslím si, že nebyl, by nebylo, bývalo bylo udržitelné eh, popsat komukoli navenek eh, dopředu všechno, co potřebujeme. A rozhodně, i kdyby se to podařilo, tak by to bylo strašně drahé. My jsme eh, vytvořili i předchozí systém interně, s tím byly také problémy, byl značně neoblíbený, ale nějak jsme to překlenuli a řekl bych, že podobné to bude s tímto systémem náklady tam jsou, e, provozní náklady, pokud e, bude všechno fungovat tak, jak má a nebude to e, vyžadovat další údržbu, tak to bude zhruba půl milionu 500 tisíc euro na rok. Jsou to hlavně náklady na zaměstnance a vybavení. V rámci vývoje potřebujeme dalších 1,2 milionu euro ročně a to bude trvat zhruba ještě tři roky. Děkuji vám. Děkuji vám za to vysvětlení. Tím jsme vyčerpali tento bod na pořadu jednání. Pane Alete, Ilete, vy zůstanete i na další bod? Fajn. Tak bych dala slovo panu Maldrovi, aby představil výroční zprávu o činnosti dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 2017. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. S vaším dovolením eh, stručně uvedu naši výroční zprávu a poté kolegové zdůrazní určité body té zprávy, eh, co jsou jejich specializace. V první řadě Minulý rok byl pro náš výbor eh, přechodným rokem. Víceméně všichni členové jsou noví, eh, rezignoval generální ředitel a přesunul se sekretariát z OLAFu do PMO a to znamenalo značné komplikace. Pokud si přečtete předchozí výroční zprávy, vždy se v nich zdůrazňovalo, že výbor měl pocit, že nemohl provádět práci, protože neměl přístup k informacím, které potřeboval mít. Měli jsme situaci, kdy ten výbor měl dohlížet na OLAF, ale bylo v pravomoci OLAFu, aby našemu výboru poskytoval takové informace, jaké OLAF považuje za nutné pro naplnění našeho úkolu. My jsme říkali od začátku, že ta situace pro nás není přijatelná a e, velice rádi vás informujeme, že ta situace se výrazně zlepšila. Rád bych poděkoval panu Iletovi, který hrál ne zanedbatelnou roli v tomto poskytování informací byl téměř na všech schůzkách, které jsme měli v, eh, ohledně poskytování informací a my to jeho příspěvek považujeme za velice důležitý. Hlavní část naší práce za minulý rok byla evaluace nařízení 883, o kterém jste hovořili dnes brzy ráno. Učinili jsme mnoho doporučení, některá doporučení se pak reflektovala v návrhu komise, jiná ne. Je pravděpodobné, že někdy v září vám pravděpodobně pošleme další doporučení, která podle našeho názoru stále v té směrnici nejsou. Nicméně hlavní body byly a je potřeba zdůraznit, že náš výbor má právo na informace, není to nic, o, o čem by měl rozhodovat někdo jiný. Chceme mít větší jasnost ohledně procedurálních záruk a jak tady zaznělo také v diskusi, potřebujeme spolupráci členských států s OLAFem. Myslíme si, že by měla být i povinná. E, proces výběru nového generálního ředitele byl sledován naším výborem ve všech eh, jeho fázích. Naše práce je eh, co do schvalování té procedury a eh, my tu proceduru schválit můžeme. Byť tady samozřejmě vždy je prostor pro zlepšení. Ale obecně za to jsme dospěli k názoru, že můžeme k té proceduře, jak tedy ten generální ředitel byl vybírán, můžeme dát zelenou. Tím pádem může být jmenován nástupce pana Kesslera. V rámci zprávy rovněž informujeme o e, některých nedokončených úkolech. V nadcházejícím roce, nevím přesně, kdy to nastane, ale rozhodně v příští výroční zprávě doufáme, že to rozvedeme více. Rádi bychom ještě vylepšili procesní záruky. Aktuálně podle našeho názoru ten systém stále není uspokojivý podle naší představy zejména co do procedur, procedur pro stížnosti, ty lze vylepšit. Rádi bychom zavedli trvalý systém, tak, abychom mohli lépe zaručit eh, splnění požadavků s nařízením. Rádi bychom se rovněž soustředili na eh, délku vyšetřování a rádi bychom se soustředili, a to také zaznělo v diskuzi, Rádi bychom zvýšili míru úspěšnosti e, u národních orgánů. A to, paní předsedkyně, jsou hlavní body pro mě, jakožto úvod. A teď, když dovolíte, s vaším dovolením bych dal slovo e, paní Heleně Fozenda, která e, zvýrazní další aspekty naší zprávy. Děkuji vám. Děkuji vám, vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, děkuji za možnost eh, zde před vámi vystoupit. Jak už jsme zdůraznili, tento dozorčí výbor si plně uvědomuje, že hlavní prioritou během tohoto přechodného roku, kdy jsme se uspůsobovali na novou situaci, že hlavní prioritou bylo je a bude posílit nezávislost vyšetřovacích funkcí OLAFu. Jak už říkala, eh, říkal náš pan předseda, je třeba, aby dozorčí výbor měl k dispozici veškeré informace, veškeré eh, hmotné zdroje i lidské zdroje na to, aby mohl tento svůj úkol plnit této souvislosti litujeme, jak už jsme i uvedli v naší zprávě, že sekretariát a změny, které byly dokončeny, vůbec nevyhovují eh, potřebám. Eh, potřeby sekretariátu ani výboru nebyly vůbec zohledněny. Jak tedy posílit naše nezávislost? Na to mohu eh, odpovědět v několika bodech. A považujeme to za důležitá opatření. Za prvé je to pravidelná kontrola vyšetřování OLAFu. Efektivní kontrola je skutečně hlavním nástrojem, který má výbor k dispozici, aby sledoval, zda nedochází k vyměšování zvenčí do eh, vyšetřování je to také způsob, jak dbát eh, na to, aby se eh, procesní rozhodnutí činila na základě rovnosti, nestranosti a za dodržení základních práv a procesních záruk. Dále, jak už jsme eh, uvedli v našem stanovisku z roku 2017, 2017, strukturální problémy, o kterých hovoříme, a mám na mysli zejména vnitřní organizaci OLAFu, tyto strukturální problémy představují potenciální riziko pro realizaci nezávislých šetření. Posílení nezávislosti je nezbytné nejenom při rozhodování o tom, zda se zahájí nějaké šetření, ale je to zcela zásadní i v dalších fázích. Ehm, to je tedy dokončení šetření a eh, uzavření šetření. Když se tedy rozhodujeme, zda bude nebo nebude zahájeno nějaké šetření, tak dozorčí výbor s podporou sekretariátu analyzuje informace, které dostaneme od OLAFu eh, na základě takzvaných dismissed cases, kterých je 60. Jsou to informace, které OLAF obdržel z různých eh, zdrojů. Mohly by to být stížnosti jednotlivců, informace ze sociálních eh, médií, informace od jiných evropských institucí. A na základě všech těchto informací se rozhodujeme, zda zahájíme nebo nezahájíme šetření. Pokud jde konkrétně o průběh šetření, tak výbor musí věnovat veškerou pozornost konkrétním bodům, což je jednak trvání vyšetřování, dodržení lhůt pro šetření. Eh, šetření musí probíhat bez přerušení a během doby, která musí být eh, úměrná okolnostem a složitosti případu. Je třeba eh, zabránit tomu, aby došlo třeba k nějakému Eh, promlčení eh, a o tom bude ještě hovořit kolegyně. Dále je třeba respektovat základní práva a procesní záruky, které jsou eh, vyjádřením nestranosti a nezávislosti OLAFu, který při výkonu jeho vyšetřovacích pravomocí. Je tady především právo dotčených osob, aby se vyjádřili ke skutečnostem, které se jich týkají. A to je prioritní věc, kterou sleduje tento dozorčí výbor. Další eh, citlivý okamžik či aspekt, který také souvisí s nezávislostí, eh, to je okamžik uzavírání šetření kdy generální ředitel vydá nebo nevydá doporučení a v tomto okamžiku je třeba, aby výbor měl trvalý přístup k informacím. Potřebujeme proto eh, nějaký trvalý mechanismus, náš předseda o tom hovořil. Eh, výbor musí eh, asistovat generálnímu řediteli při plnění jeho úkolů a je třeba tedy zaručit neustálou nezávislost. A výbor teď zkoumá čtyři šetření, která už byla uzavřená, eh, některá s doporučeními, některá bez doporučení generálního ředitele a velice eh, jasně eh, chci říct, že stanoviska k těmto šetřením jsou prioritou pro práci našeho výboru pro rok 2018. problémy, které jsme eh, zjistili, eh, nebo které už jsme konstatovali v souvislosti s nedostatkem zdrojů v sekretariátu, trochu komplikují naši práci. Ale stále to tedy zůstává eh, prioritou pracovního programu dozorčího výboru na rok 2018. Nyní ještě bych chtěla stručně pohovořit o vazbě mezi EPO a OLAFem. Všichni víme, že OLAF byl a bude, a to zejména pro členské státy, které se nepřihlásí k úřadu Evropského veřejného žalobce, jediný evropský orgán, který se specializuje na ochranu finančních zájmů Unie. Výbor s velkým zájmem sledoval obsah usnesení Evropského parlamentu z 3. května 2018 o výroční zprávě za rok 2016, která se týkala ochrany finančních zájmů Unie. A náš výbor v tomto smyslu eh, vidí jako jeden z hlavních svých úkolů aktivně přispívat k budování tohoto přemostění mezi OLAFem a mm, Úřadem Evropského veřejného žalobce. A v tomto smyslu náš výbor už řekl, že operativní vztahy mezi e, OLAF a EPO budou pro OLAF příležitostí, aby modernizoval svou organizační a funkční strukturu a aby také vyjasnil své pravomaci v souvislosti s reformou nařízení 883 z roku 2013, o kterém se už hovořilo. Dále se domníváme, že OLAF musí poskytovat eh, pomoc a podporu na vysoké úrovni eh, úřadu EPO. A jak už také uvedl parlament ve svém usnesení eh, v rámci reformy nařízení 883 2013 je třeba vytvořit rovnováhu mezi eh, pravomocemi EPO a OLAF. Je třeba posílit procesní záruky, vyjasnit a posílit vyšetřovací pravomoci OLAFu a mhm. také zajistit transparentnost v souvislosti eh, s doporučeními a zprávami OLAFu. Také je třeba vyjasnit eh, normy pro eh, přístup k údajům o spolupráci eh, mezi OLAFem a dozorčím výborem. Ten, eh, to propojení OLAF a EPO samozřejmě nevznikne ze dne na den, nebude to jednoduchý úkol, právě naopak. Naše zkušenosti nám ukazují, že spolupráce mezi oběma orgány bude vyžadovat vyjasnění, tedy přesné formy této spolupráce, bude třeba najít různá řešení, která si budou mít formu nějakých dohod nebo protokolů. Bude také třeba čelit novým situacím, neočekávaným, dvojznačným situacím a e, bude třeba je řešit a překonat díky znalostem a odborné specializaci všech zúčastněných. A dozorčí výbor e, má už tedy 20 letou zkušenost a rád eh, se bude podílet na eh, budování tohoto vztahu a propojení mezi OLAF a úřadem EPO. Eh, nyní ještě pár slov k prioritám vyšetřovací politiky. Dozorčí výbor zná sdělení eh, předsedy Komise parlamentu o rozpočtu Unie a o víceletém finančním rámci 2021-2027. A v tomto kontextu tedy eh, máme dané eh, rozpočtové priority. Komite, výbor už vyjádřil své stanovisko v diskusi s institucemi, to bylo v listopadu loňského roku a připomínáme svůj postoj eh, i ve eh, zprávě o činnosti. 30 vyšetřování je v souladu s definovanými prioritami. A spadá to pod ředitelství B OLAFu. Toto ředitelství má nejvíce rozpracovaných eh, věcí. Když stanovujeme priority vyšetřování činí se tak ve spolupráci s generálním ředitelem, s operativním ředitelem a také s, vyš- s jednotkou pro vyšetřování, výběr a revize. My se snažíme posilovat tyto kontakty, aby se jasně definovaly a vyjasnily priority pro každý rok. Výbor Eh, zjistil, že pokud jde o zahajování šetření, OLAF dává přednost eh, koncepci té vyšetřovací politiky oproti čistě právním požadavkům. To znamená, že například tam musí být dostatečný důvod k podezření nebo eh, princip proporcionality. Výbor chce i s novým generálním ředitelem OLAFu o tomto diskutovat, protože je třeba si vyjasnit eh, určité eh, koncepty. Vzniká tady totiž překážka eh, pro rozpočtové cíle a i třeba pro vytvoření úřadu EPO. Je tedy třeba toto mít na paměti, eh, uvědomit si složitost a trvání jednotlivých eh, kaus a musíme tedy už kvůli tomu lépe definovat eh, politiku vyšetřování, která se musí opírat o priority a mělo by se to dělat minimálně jednou za dva, za dva roky. Stanovení těchto priorit. A priority také eh, musí zohledňovat eh, rychlost postupů a to budeme zdůrazňovat i při rozhovorech s generálním ředitelem. Děkuji. With your permission, Chairman, Grzina Stroniatowska. Thank you, Chairman. Děkuji. Eh, paní předsedkyně. Děkuji vám za tuto příležitost a za to pozvání. Já bych ráda eh, řekla pár slov o trvání vyšetřování OLAFu, což vás může zajímat. Sledování trvání vyšetřování OLAFu eh, patří k hlavním úkolům dozorčího výboru. Podle příslušného nařízení provádíme toto zkoumání a Eh, je třeba, aby eh, byly dodržovány lohuty, eh, které jsou přiměřené v případu. Toto není čistě statistická myšlenka, protože vyšetřování de facto ovlivňuje základní práva vyšetřovaných osob a také k tomu může vést, může eh, vést k narušení vyšetřování na národní úrovni a jinde. Generální ředitel OLAFu má tedy zapovinnost překládat eh, výroční zprávy a poté každý šest eh, měsíců tomuto dozorčímu výboru. Po analýze 470 eh, eh, zpráv eh, v roce 2017 dozorčí výbor dospěl k závěru, že obsah většiny těchto zpráv není dostatečný a není možné na jejich základě prošetřit a proskoumat důvody, proč, zprávy trvá, proč vyšetřování trvá dlouho jako reakce bylo to, že jsme žádali, aby OLAF eh, zlepšil svoji činnost v této oblasti a eh, také, aby to reportování mělo lepší formát, který nám poskytne příslušné informace. Eh, chtělo by to prostě takovou nějakou šablonu, která bude použitelná generálním eh, ředitelem OLAFu i dozorčím výborem pro kontrolu eh, průběhu vyšetřování. My doufáme, že se toto zlepší s novým generálním tajemníkem. Děkuji vám. A děkuji, paní předsedkyně. A, a ještě pan Rafael Muñoz jako poslední řečník. Děkuji vám. Je mi ctí, že mohu vystoupit zde v výboru pro zpracovou kontrolu Evropského parlamentu. Podobně jako má předřečnice, Eh, šlo o dva měsíce, o kterých eh, hovoříme. Eh, já k té zprávě mohu říci něco jenom velice málo, poněvadž já jsem na dozorčím výboru teprve od prosince loňského roku. Já osobně jsem zodpovídal za otázku prostředků pro OLAF. Tu zprávu jste měli možnost číst, takže já jenom velice stručně zmíním to, o co tady jde. Eh, k těm důležitým, dvěma důležitým aspektům patří eh, data případu, data OCM, to znamená, to jsou průběžně nabíhající náklady a s tím související služby, které nabízí systém IT. Eh, systémy IT jsou naprosto zásadním eh, nástrojem při vyšetřování a jsou zde uloženy veškeré informace. Takže samozřejmě je důležité, aby uživatelé IT systému s ním byli spokojeni. A teď k personálím. Problém má Olaf v tom, že tyto výběrová řízení vytrvají velice dlouho a je zde Eh, vysoká míra fluktuace. Eh, je třeba přijmout opatření, aby ta fluktuace se zmínila a to je důležitější u OLAFu než kdekoliv jinde, poněvadž OLAF potřebuje experty, kteří mají technické a odborné vzdělání a to se dnes, eh, to dnes zasnělo už mnohokrát a důrazně. Mluvilo se už o spolupráci s EPO. Z našeho hlediska je nezbytné, aby zaměstnanci OLAFu kvůli těmto vztahům s EPO byli velice kvalifikováni, opravdu velmi kvalifikováni. Aby si OLAF zachoval svou nezávislost, potřebuje dostatečné prostředky, aby mohl provádět šetření podvodů a nezákonné činnosti. Úspěch OLAFu totiž posílí i důvěru v evropské instituce a e, posílí tak obecně reputaci těchto institucí a také samozřejmě e, to může mít i finanční dopady, e, což je také důležité pro rozpočet komise. Ale Zároveň nemůžeme eh, říci, že v OLAFu by mělo všechno zůstat a nic by se nemělo měnit. Eh, právě naopak, všechny orgány, které provádějí nějaký dohled nebo kontrolu, stejně jako Evropský parlament, účetní dvůr nebo my v dozorčím výboru, musíme opravdu na OLAF klást velké nároky. Eh, pokud jde o dozorčí výbor, Eh, alespoň od mého příchodu v prosinci, jsem si potvrdil, že má nedostatek prostředků pět členů dozorčího výboru. Eh, jsme lidé, kteří až na jednu osobu mají další práci ve své zemi a potřebujeme tedy sekretariát, který bude vybavený, který bude eh, asistovat nám v práci a bude mít kvalifikované zaměstnance. Děkuji. Okay. Chair, that was our... Děkuji, paní eh, předsedkyně. Tolik eh, naše příspěvky. Nemluvili všichni, ale jsme připraveni odpovědět na otázky. Eh, děkuji za tuto zprávu, je velice zajímavá a také důležitá, zejména ta stanoviska číslo 1 a 2 za rok 2017 vaše stanoviska, klidně jich zvládneme více, protože vy jste pro nás důležité kontrolní grémium. A jakožto jediný kontrolní orgán na to LAFem eh, máte zcela výlučnou zodpovědnost a skutečně kontrola může také odstrašovat, takže eh, je třeba eh, tuto kontrolu provádět opravdu pečlivě. Vy jste oznámili další zprávy a další stanoviska a e, kdy můžeme očekávat tato stanoviska. Ať už je to k tomu počítačovému systému nebo k případům, které nakonec nebyly zahájeny. Hovořili jste o, o tom, že jich 64, čili kdy tyto zprávy a stanoviska dostaneme. Když se totiž podíváme podrobněji na tuto zprávu, dá se říci, že mírný pokrok e, v oblastech, které byly zvláště tedy kritizovány dozorčím výborem. Ano, je tam, ale je to velmi skromný pokrok. Čili mě by zajímalo, jak to budete sledovat dál eh, ve spolupráci s generálním ředitelem i s tím novým, který bude nastupovat. Čili my potřebujeme, aby generální tajemník skutečně eh, toto měl eh, jako významnou součást své práce protože víme už několik let se v podstatě v tomto nic neděje. To vše jsou důležité body, souvisí to s účinností tohoto úřadu, čili tolik moje otázky na vás. A ještě pan kolega Zdechovský. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. E, děkuji také komisi za to, že mezi nás, e, na, která má za úkol dozor nad OLAFem, mezi nás zavítala, protože my jsme v posledních e, týdnech, měsících slyšeli od různých politiků a předsedů vlád, kteří jsou stíháni za podvody eh, mm, eh, s evropskými dotacemi, tak jsme slyšeli pochybnosti o nezávislosti OLAFu. A já jsem rád, že jste potvrdili, že OLAF je stále nezávislou institucí a že kontrolní mechanismy tam existují. Si myslím, že že je důležitý, že OLAF se nebojí ani v případě premiérů vlád udělat zásadní stanovisko a říct, že když něco je prostě čistý podvod, tak je to prostě podvod. A v této souvislosti mě napadá otázka, jak byste se dívali na to, aby ta transparentnost, vy jste poměrně dost hovořili otevřeně o tom, co chcete změnit, tak já bych měl jeden návrh. Co kdyby jsme tu první a ty poslední stránky, ty závěry vyšetřování OLAFu začali zveřejňovat? I to není nic proti ničemu. Když má se zvýšit kredibilita a taková větší důvěra v evropské instituce, tak pojďme trošku posunout i ve větší otevřenosti a schopnosti lépe komunikovat OLAF. Pojďme ty závěry těch vyšetřování, ať už jsou pro někoho pozitivní nebo negativní, zveřejňovat. Nemyslíte si, že by to zvýšilo ještě více důvěru tohoto nadmíru profesionálního orgánu? Moc krát děkuji za odpověď. Eh, nikdo další se nehlásí, takže prosím pan Mulder. Thank you, Chair. First of all, your... Uh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Tak především je klíčová otázka od vás, čili eh, kdy budeme mít tedy výsledky a zprávy. Tak upřímně řečeno, máme skutečně eh, potíže, nemáme dost lidí v sekretariátu, protože někteří docházejí do MO, My tedy zatím čekáme na řešení, prozatím očekáváme, že v říjnu se sejdeme eh, s ředitelem, ředitel OLAFu, ředitel personálních eh, otázek pro komise a tak dále. Čili eh, musíme dát také novému generálnímu tajemníku, eh, generálnímu řediteli eh, část, aby se zorientoval. Čili já si myslím, že to bude tak koncem tohoto začátkem příštího roku. Pokud se týče těch různých vylepšení, ano, tady řekněme, tady je mnoho věcí, já jsem hovořil o garancích, eh, délce vyšetřování, úspěšnosti, předávání členským zemím. My si přejeme eh, vytvořit systémy a postupy tak, abychom měli daleko větší, větší přehled o tom, jak se to všechno vyvíjí, Eh, nejde nám prostě o náhodné informace, potřebujeme, to, eh, aby to mělo strukturu, abychom skutečně měli přehled, kolik ho budeme potřebovat mít. Jaké budou výsledky? Já mohu říct jenom to, že v příští výroční zprávě, my jsme to ohlásili v naší zprávě, že na tom budeme pracovat, na té struktuře, a to znamená, že v té příští výroční zprávě eh, napíšeme, čeho jsme dosáhli a to je, myslím, vše, co teď mohu říct, ono se to bude vyvíjet. Ale samozřejmě eh, náš termín je tedy ten termín příští výroční zprávy. Co se týče eh, poznámek pana Zdechovského, doufám, že jsem to přibližně vysilovil tak eh, eh, Především tedy eh, nám jde samozřejmě o úspěšnost těch aktů, které dáváme členským zemím. A v podstatě někteří jasně řekli, že prostě nemohu říci ano ani ne, prostě to, to procento je poměrně nízké, kde se opravdu ještě něco děje. Kdy a jak to budeme dělat, to vám teď prostě nemohu říci. Já doufám, že pokud budete znovu zvolen příští rok, tak uvidíte výsledky. A e, ještě pan kolega Klemen by k tomu chtěl něco říci. E, k otázce pana Zdechovského. Já budu výjimečně hovořit anglicky, i když bych mohl hovořit česky. Máme tady e, v tomto návrhu několik, několik tedy Eh, překážek. Nevím, jestli to je spíše měřeno na OLAF nebo na dosočí eh, výbor nebo na někam jinam. Především očekává se, že po našem doporučení bude eh, následovat nějaké další vyšetřování. Obávám se, že medializace, tedy příliš mnoho nebo velká otevřenost, může v podstatě být na škodu těmto vyšetřováním. To je první bod. Bod číslo druhý Máme tady GDPR a e, ten e, trošku bojujeme s tím, s tím a s naším současným systémem. E, potom jsou tady ještě obecné překážky, které jsou jaksi administrativní ve všech typech vyšetřování a řízení. Tady mohou nastat ekonomické ztráty, Eh, který se potom komerční subjekty a individua eh, a eh, jednotlivci mohou domáhat, pokud se jejich jména zveřejněna v těchto zprávách. A samozřejmě ochrana základních práv příslušných osob a jejich obětí. Já myslím, že to je velmi dobrá materie pro diskusy pokud někde je podezření z podvodu, tak to už něco znamená. Ale eh, náš eh, konečný, eh, konečný výsledek, to je, že došlo k, k podvodu, tak to je vlastně konstatování zločinu a to může tedy vynést soud pouze. Čili to by nemělo být zveřejňováno. Ještě bych chtěla dát slovo panu Eiletovi z hlediska OLAFu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl v podstatě říct pouze to, že jsem velice vděčný dozorčímu výboru za skvělou spolupráci, kterou eh, máme. Měli jsme příležitost eh, se účastnit vše, všech schůzek a měl jsem možnost jim říci vše, co jsem měl pocit, že musím v rámci konstruktivního dialogu abychom všichni lépe pochopili, co potřebuje ten druhý, co má ten druhý na srdci. Nenavrhujeme, že bychom e, zveřejnili jakoukoliv reakci na jejich zprávu. Oni byli dost slušní na to, aby si s námi fakta nejprve ověřili. Takže bereme na vědomí, co uvádějí. Je tam celá řada oblastí, kde spolupracujeme nebo hodláme spolupracovat, jakmile to bude praktické vzhledem k jejich prostředkům, které byly popsány. Já jsem si jist, že dosáhneme ve všech těchto věcech pokroku ještě předtím, než se tato debata zde ve výboru bude opakovat. Takže děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám. Na konci tohoto bodu bych ráda využila tuto eh, příležitost k tomu, že se s vámi formálně rozloučím. Eh, v posledních 10-15 letech jsme měli možnost eh, spolu pracovat. Přeji vám vše nejlepší do vašich, do vašich další činnosti. Doufám, že si budoucí dobu užijete. Já vám také děkuji, paní předsedající. Ano, to je od vás velmi milé. Takže k Olafu a EPO bych řekla jenom toto. Nejde o to, zda je někdo pro nebo proti EPO, zda je někdo pro nebo proti Olafu. Musíme vytvořit strukturu, která bude fungovat tak, jak to má být, tak, k čemu byla založena. To je to zásadní. Vaše stanoviska kontrolního výboru, dozorčího výboru jsou pro nás velice užitečná v tomto smyslu. Nejde tedy o to, abychom vás eh, zahnali někam do obraných zákopů, abych tak řekla, eh, aby tady byla taková ta válka o kompetenci jeden proti druhému. Já nechci, aby to tak bylo. Když jedou dva vlaky proti sobě, tak to nedopadne nikdy dobře. Eh, obě organizace mají své místo, každá z nich ho má, nemáme nejmenší důvod eh, vytvářet mezi nimi nějaké pnutí nebo střety, protože jejich mandáty jsou odlišné. A eh, my budeme trvat na to, abychom nedělali to samé, co dělají francouzi tedy nebudeme vytvářet žádné velké problémy. To je vše. Eh, přeji vám všem hezké prázdniny. Uvidíme se 3. října. Chtěla bych se rozloučit s kolegy z Balkánu. Velice nás potěšilo, že jste byli mezi námi. Řekla bych, že včerejšek byl velice úspěšný a rozhodně se pokusíme tuto akci zopakovat. Eh, bylo zajímavé pro nás vyslechnout si vaše názory, takže ještě jednou díky, přeji šťastnou cestu domů a Prosím všechny, aby eh, opustili sál co nejrychleji, protože máme ještě schůzi koordinátorů. Děkuji a končím schůzi.